there with me today, not only with Malcolm. So, good afternoon, uh, ladies and gentlemen. Can I invite everybody... Dámy a pánové, dovolte mi, abych vás požádal, abyste se posadili. Měli bychom mít eh, spoustu volných míst také pro návštěvníky. Vítejte na odpoledním kulatém stolu, který je organizován výborem pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelé. Budeme se zabývat otázkou efektivnějšího a spravedlivějšího maloobchodního trhu pro podniky a spotřebitele. Tento kulatý stůl byl zorganizován naším zpravodajem nebo zpravodajkou, která vypracovala zprávu z vlastního podnětu na, to té, na toto téma. Je to paní Bild, která bude také vést dnešní diskusi. Jsem velice rád, že mohu přivítat eh, velice renomované odborníky. Měli byste mít seznam všech těchto odborníků k dispozici spolu s programem, takže vidíte, ano, obdrželi jste všichni složky se všemi informacemi. Chtěl bych také říci, že s velkým potěšením vítáme nejrůznější zainteresované strany, vidím tady spoustu známých tváří. A tento kulatý stůl eh, je neformálním setkáním, není to tedy formální slyšení. Vím, že řada kolegů se chce zapojit do této diskuse, nicméně chtěli bychom také umožnit eh, otázky so, ze stran všech účastníků. Pokud chcete, tak eh, rozdám tento formulář, pokud byste se chtěli zapojit do diskuse, tak se zapište, nebo pokud chcete něco důležitého sdělit, tak můžeme obeslat tento formulář a můžete se zapsat. Napište, jakou organizaci zastupujete, jak se jmenujete, pokud jste soukromým občanem, tak také nás zajímá, jaké máte zkušenosti v dané oblasti. A pokud se chcete zapojit do diskuse v rámci jednotlivých bloků, tak určete, eh, v jaké části naší diskuse byste chtěli pohovořit. Takže to byla jenom logistická záležitost. Teď bych chtěl připomenout, že máme celou řadu řečníků. Budu používat eh, stopky, aby všichni byli jasní, struční. Chceme zajistit, aby všichni měli možnost promluvit. Bez dalších prodlev eh, bych chtěl říct, eh, co očekáváme od tohoto kulatého stolu, dám slovo paní zpravodajce spolu se stínovými zpravodaji, které bych také rád přivítal. Takže nejdříve má slovo Ana Maria. Děkuji. Proč vzniká tato zpráva, která snad bude tak eh, Úspěšná je, že jedním ze stínových eh, zpravodajů je sám pan Michael Harbour, předseda našeho výboru. Chtěla bych ale připomenout, že máme velice dobré kontakty s ostatními stínovými zpravodaji. Chtěla bych vás všechny vřele přivítat. A chtěla bych také říci, že maloobchod, podniky berou tuto zprávu velice vážně. Opět bych chtěla poděkovat všem, kteří jste přítomní, kteří jste se zapojili v různých situacích, v nejrůznějších panelech, bilaterálních jednáních během tří měsíců. Mám pocit, že už můj sen byl splněn, protože tato zpráva skutečně žije. Probíhá konstruktivní dialog. Chtěla bych také poděkovat a poblahopřát panu komisaři Barnierovi k aktu o jednotném vnitřním trhu. A jak víte, v našem výboru probíhala diskuse. Tato zpráva, která se týká malou obchodu, je skutečným pilířem pilířem pro celý vnitřní trh. Chtěla bych poděkovat panu Bonžovénovi, který eh, odvedl skvělou práci, provedl studii. Spolu s kolegy jsme identifikovali čtyři hlavní oblasti, protože není možné udělat další zprávu bové nebo další směrnici, další směrnici označování potravy nebo něco podobného. Doufám, že je vám to jasné, že pokud chceme dosáhnout konkrétních výsledků, tak se musíme zaměřit na konkrétní věci. Dnes bych chtěla dát celou řadu konkrétních eh, příkladů, jaké problémy řeší vaše podniky v každodenním životě, jak hledáte řešení nebo co si myslíte, že bychom měli udělat spolu s členskými státy, s eh, Evropským parlamentem, s Radou, s komisí. Se chceme spojit a chceme pomoci k vytváření nových pracovních míst. Ovšem má zpráva není o zaměstnanosti. Doufám, že se mnou souhlasíte. Chci naopak dát určitou naději pro situaci, eh, kdy naše krize, původně eh, ekonomická, finanční, sociální, eh, znamená, že máme společnou odpovědnost. Musíme zajistit ekonomický růst a zaměstnanost. Zaměstnanost je podle mého názoru tedy v centru této zprávy. Nicméně se zaměřují také na spotřebitele, protože chceme nabídnout lepší, bohatší volbu, alternativy a předanou hodnotu našim spotřebitelům. Co se týče zaměstnanosti, chtěla bych poblahopřát Eurocommerce a také evropským odborářům, protože těm se podařilo dosáhnout dohody a předložili nám názory, jak nejlépe řešit některé z problémů v oblasti zaměstnanosti. Například, jak bojovat proti neformálnímu sektoru. Jsem si jistá, že se o tom zmíníte. A chtěla bych informovat své stínové zpravodaje. Budu velice ráda, když tyto konkrétní věci budeme moci zapracovat do této zprávy, i když pochopitelně asi ne v úplné šíři. Takže jaká je má vize? Chtěla bych, aby politická diskuse hovořila o reálné ekonomice a tento sektor by měl získat mnohem více prostoru, měli bychom se zaměřit na dobré, pozitivní praktiky, jak pomoci našim občanům, měli bychom jim vytvořit eh, pracovní místa a přidanou hodnotu. Zároveň ovšem máme problémy, které nemůžeme popírat. Eh, popírání něčeho není v zájmu nikoho. Existují problémy mezi malými, ale i velkými maloobchodníky, mezi obchody, supermarkety, dodavateli, maloobchodními dodavateli, čili v rámci dodavatelského řetězce máme celou řadu problémů. Některé tyto problémy se týkají eh, místa podnikání, které se týkají spotřebitelů nebo konfliktu mezi supermarkety, malými obchody, mezi jednotlivými centry, buď eh, předměstími, centry města, dále přístupu na venkov, do vzdálených oblastí, nejrůznějších eh, obchodních praktik, vztahů a já pevně věřím, že dnes budeme mít otevřenou diskusi, budeme se bavit o skutečných problémech. Myslím, že naší hlavní velkou výzvou je, abychom se nezabývali konfrontací nebo situací, kdy nás eh, něco rozlobí, nebo jsme zoufalí, někteří z vás jsou zoufalí, někteří dokonce se rozhodli, že ani nepřijdou, aby dnes pohovořili, ale naopak bychom měli vést konstruktivní dialog. Dialog musí vycházet ze skutečností. A já velice vítám, že CIA bude hovořit o konkrétních eh, situacích, faktech. Já věřím, že i ostatní zástupci budou hovořit o konkrétních příkladech, čili chceme se odpoutat od ideologie a hovořit o skutečnostech, o faktech, jak definujeme nekalé praktiky. Existují skutečně nekalé praktiky a tak dále. Chtěla bych položit několik otázek. Co si myslíte o platebním systému v Evropě, od SEPA? Musíme snížit poplatky, musíme zajistit eh, snížení nákladů. Dále otázka cen. Je to jediné kritérium úspěchu, je to jediná předaná hodnota, kterou nabízíme, nebo označování eh, produktů. Je to dobré, špatné pro evropské občany a podobné otázky ve stejném duchu. Je to váš den, čili já se těším, že si vyslechnu jak vás, tak vaše kolegy. Děkuji. Uh, děkuji mnohokrát, Anna Marie, děkuji za energický začátek. Chtěla bych tedy zahájit první blok našeho setkání. Vidíte program, čili nemusím představovat jednotlivé bloky. Budeme se bavit v první řadě o odstraňování překážek ve volném pohybu zboží. Tady dva, kteří se hlasí do diskuse. Mám na úvod dva přispěvatele, pana Luke Hendrikse, který zastupuje organizace UEAPME, e. to je organizace, která zastupuje malé střední podniky a řemeslníky. A další řečník je Xavier Durieux, který je zástupcem Evropské obchodní komory, což je organizace, která zastupuje malou obchod, nebo celou řadu maloobchodních organizací v rámci Evropské unie. Každému dáme pět minut. První má slovo Luc Hendrik. Děkuji, pane předsedo. Vážení europoslanci, nejprve bych chtěl poděkovat výboru IMCO za to, že zorganizovala toto slyšení, které se týká sektoru, který je velmi důležitý pro mikropodniky a malé podniky. Také vám děkuji za to, že jste mi poskytli tuto příležitost a e, já se k tomu mohu vyjádřit. Chtěl bych odpovědět na vaši otázku negativním způsobem. Konkrétně řeknu vám, jaká legislativa není překážkou pro vnitřní trh. Co se týče UEAPME, e, máme zde jednu významnou předběžnou otázku, kterou si musíme zodpovědět. Jaký druh maloobchodního trhu chceme vytvořit pro Evropskou unii? Eh, po přečtení zprávy komise zůstaneme skeptičtí. Překvapí nás, že pouze malá pozornost se přikládá specifické situaci malých nezávislých eh, obchodníků a často jsou představováni negativně. A co znamená efektivnější eh, malobchodní trh? Pokud efektivita znamená vyšší produktivitu, což je běžná ekonomická definice, potom Evropská komise již od začátku dokazuje, že upřednostňuje malobchodní formy, které mají nejvyšší produktivitu. Jinými slovy, upřednostňuje nejvyšší obrat na zaměstnance, takže upřednostňuje ty největší mezinárodní maloobchodníky. Kromě faktoru úspor z rozsahu, který je rozhodující pro efektivitu a produktivitu, může být jasné, že maloobchodní formule, které nabízejí více služeb, nebudou ty nejproduktivnější. Znamená to, že Evropská komise upřednostňuje obchody, které zaměstnávají méně zaměstnanců, to by bylo v rozporu s tím, co je stanoveno v cílech Evropské komise, konkrétně to, že fungující malobchodní trh vytváří více pracovních míst. UEAPMA e již roky volá po iniciativách, které zlepší fungování vnitřního trhu. Dále všeobecně podporuje větší harmonizaci, ale harmonizace neznamená žádná regulace. Podle našeho názoru nemůžeme dosáhnout eh, volné hospodářské soutěže, aniž bychom zároveň zajistili, že volný trh je korigován a že existuje rovnováha a možnost pro každého eh, hráče na trhu, aby měl stejné příležitosti. A právě to nastalo v, eh, v minulých letech a potom také někteří stále volají. Jde o zrušení národních předpisů, které zajistí rovné podmínky pro všechny hráče, ať již malé nebo velké, kteří se účastní maloobchodního sektoru. Podle našeho názoru opravdový evropský vnitřní trh by měl zajistit různorodý, eh, různorodou strukturu maloobchodního trhu. Zde by si sami eh, spotřebitelé rozhodovali, eh, zda si zvolí nadnárodní řetězce, malé diskonty nebo místní malé obchůdky zaměřené na služby. Také bychom měli vzít v úvahu eh, zranitelné subjekty. Nyní se podíváme na problém prodeje pod cenou. Přijetí Prodej pod cenou neznamená pouze přijetí zákona džungle. Soudní dvůr již několikrát zopakoval možnost zachování tohoto zákazu, takže se této otázce nemusíme věnovat znova. Možnost zachovat tento zákaz je velmi důležitý pro malé a střední podniky, zvláště v maloobchodním sektoru. A neexistuje žádný důkaz o tom, že by tato legislativa nebyla efektivní, jak říká zpráva. Další významnou otázkou je místní a lokální územní plánování blízkost obchodů, které nabízejí různé zboží a služby, nejsou velmi důležité pouze pro seniory a méně mobilní osoby, ale také pro celou ekonomickou a sociální strukturu měst, městských center a méně eh, zalidněných oblastí. Eh, směrnice o službách neumožňuje, aby byly vzaty v úvahy pouze ekonomická kritéria při podobných rozhodováních. Je ale jasné, že Eh, některé zájmy, jako například životní prostředí, městské prostředí, životaschopnost městských center a vesnic, trvalá udržitelná mobilita a doprava, dobré územní plánování, to vše může být použito pro um, využití některých pravidel a také tak můžeme zajistit stejné, pracovní, stejné eh, podmínky pro všechny. Naše organizace se také domnívá, že evropská maloobchodní politika musí respektovat princip subsidiarity a proporcionality. Neměli bychom zapomínat na to, že maloobchodní trhy jsou zvláště lokální. Podle naší organizace komise ve své zprávě přikládá příliš velký důraz na eh, přeshraniční vydávání finančních prostředků ze strany spotřebitelů a to rozhodně není ta správná odpověď na danou situaci. Existují rozdíly mezi členskými státy a Některé problémy musím vzít v úvahu také specifickou situaci jednotlivých členských států. Proto musíme celou řadu otázek řešit na úrovni členských států. Výhoda takového specifického přístupu eh, je zřejmá v mnohých oblastech. Jde zvláště o to, že se zruší překážky mezi národními trhy a to proto, že se podobné problémy vyřeší na evropské úrovni. Například eh, právní předpisy týkající se otevírací hodin obchodů, to je otázka, která se dá lépe řešit na úrovni členských států. Pokud bychom toto regulovali na evropské úrovni, pravděpodobně bychom vytvořili méně překážek eh, pro přeshraniční obchod. To by bylo výhodou pro malou skupinu lidí. Ovšem takovéto opatření nebrání výhodě eh, přizpůsobit takovéto opatření také místním eh, potřebám členských států. Děkuji vám. Děkuji vám, děkuji vám také za to, že jste dodržel eh, časovou lhůtu. Dalším řečníkem bude pan Xavier Durie. Děkuji, pane předsedo. Vážení europoslanci, dámy a pánové. Nejprve bych chtěl poděkovat eh, paní Korace Bild za to, že byla velmi otevřená a také vám děkuji za ochotu soustředit se na konkrétní kroky, pomocí kterých můžeme vytvořit efektivní malobchodní trh, ze kterého budou těžit všichni spotřebitelé. Když zde, dámy a pánové, mluvím, eh, představuji zde několik velkých společností, ale také několik milionů spotřebitelů a maloobchodníků. jsme velmi rádi, že parlament a komise chtějí poskytnout názory, eh, nástroje, kterými se zvýší konkurenceschopnost tohoto sektoru. Tento sektor totiž významnou eh, měrou přispívá k ekonomice a k celé evropské společnosti. Konkurenceschopnost v maloobchodě vede k větším výhodám eh, souvisejícím s vnitřním trhem. Konkurenceschopnost znamená kvalitu, varietu, inovaci, trvalou udržitelnost, to vše jsou výhody pro spotřebitele. Ovšem výrobci eh, tak musí splňovat celou řadu požadavků. My neprodáváme eh, za dodavatele, nesmíme uh, nic dělat ze spotřebitele, spotřebitel se rozhoduje sám za sebe. Až v roce 2008 byl vytvořen balíček, který se nazývá uh, směrnice o službách. Tato směrnice stále ještě není adekvátně implementována, ovšem tato legislativa by měla snížit eh, zvyšující se protekcionismus. Zbývá nám ještě urazit velký kus práce, než odstraníme všechny překážky a vyřešíme situaci. Pane předsedo, vy jste mě žádal, abych se soustředil na několik konkrétních případů a já se zaměřím pouze na několik z nich. V evropské legislativě eh, je několik příkladů a já mám také několik příkladů z obchodního sektoru. První příklad se týká kontrol a inspekcí. V souladu s legislativou EU dokumenty daného produktu například eh, dosledovatelnost, to vše by měl mít eh, na starosti hospodářský subjekt, který uvede produkt na trh. Druhý příklad, přestože směrnice z roku 98 ukládá notifikaci nejdříve, ale zejména v oblasti etikotování eh, tam ta notifikace Eh, probíhá a zároveň maloobchodník je pokutován, takže to je rostoucí protekcionismus. To jsou dva příklady praktik, které vytvářejí bať přímou nebo nepřímou výhodu pro určité konkurenty na místním vnitrostátním trhu. A teď pohovořme o legislativě unijní. Tím, jak jsme vypracovali novou verzi o elektronických přístrojích, nakládání s odpadem elektronickým, tak k tomu přistoupily eh, různé státy různě a jak se pohybujeme mezi ze zeměmi, tak různě maloobchodníci přijímají ty přístroje. Zároveň tady by měla být možnost um, různého uplatňování etiketování potravin. Já například, když si chci objednat v Itálii víno pro komerční účely, tak mě nevratí nikdo DPH, takže to je ta daňová obraz. A ve Španělsku máme specifickou registraci pro eh, bioprostředky pro hnojiva a to například na unijní úrovni není potřeba takové um, plnění požadavků v Itálii například, když se jedná o hračky, tak se musí notifikovat Národní bezpečnostní úřad a to ne- není v rámci Unie. V Česku například specifické požadavky na prodej dětských oděvů, um, obuvy, pro děti mladší tří let a to taky Unie nepožaduje v jiných státech ještě máme jiné příklady. Když vyvážíme do jiných členských států, tak vlastně často maloobchodník platí dvakrát. Eh, Francie říká, že sír musí být balen po 40 kg, v Nizozemsku se balí po 15 kg. A nyní eh, v jiném odvětví teritoriální omezení, zeměpisné omezení, to znamená, že se Například značkové zboží nesmí kupovat jinde a tam cena stoupá až o 50%, takže proto tážeme-li se, proč se cena tak liší mezi zeměmi, to je jakoby absence vnitřního trhu. Závěrem bych řekl, že Eh, tady eh, působitelem nebo tím, kdo nejvíc utrpí, to není ani ten maloobchodník, to je právě ten spotřebitel a proto oceňujeme to, co tady dělá. Uh, Děkuji, eh, pane Durieux a myslím si, že se to dá uplatnit i na ostatní odvětví, zejména eh, praktiky při eh, smluvních eh, vztazích a o tom jste se i zmínil. Tady vidím, že se nám hlásí z pléna dva řečníci. Chtěl bych vědět, kolik mých kolegů rovněž by ještě v prvním kole se chtělo ozvat. Zatímco se rozmýšlejí, pozvu prvního hosta a pak půjdou na řadu další. První, pan Alfred Gujara ze Solidarnosti. Přihlaste se nám, prosím, nebo jste snad odešel ze sálu? A, jste zde, výborně, prosím. Maximálně dvě minutky, prosíme, zapnu vám. Stopky. Dobrý den, já tady jsem představitelem um, Solidarnosti, čili polských odborových svazů. V naše organizace má členy zejména jež jsou zaměstnaní v nadnárodních společnostech a k dnešnímu dni v Polsku existuje, existují velké rozdíly v tom, jak se s těmito zaměstnanci zachází v tom kterém podniku. A to pak má dopad na tom, to, jak funguje trh v Polsku. Já jsem se chtěl soustředit právě na podmínky, ať už zaměstnání, anebo um, oceňování, odměňování. Ta situace se neustále zhoršuje a já bych rád tady citoval argument, jež často používají zaměstnavatele, totiž oni se snaží bránit tím, že říkají, že nastala krize a že se musí snižovat náklady na pracovní sílu. Často tento stejný zaměstnanec musí provádět dodatečné práce pro něž třeba před rokem nebo před dvěmi lety, to bylo i pět zaměstnanců, kteří dělali to tež. A to pak má vliv na například obsluhu zákazníka, na servis a rovněž na fungování eh, velikých mezinárodních sítí. To, že se snaží eh, tyto velké firmy šetřit právě u nás v Polsku, se vlastně odráží dvojím způsobem záporně na mm, veřejnosti. Za prvé kvalita, s jakou je obsluhován eh, zákazník nebo spotřebitel, se neustále zhoršuje. Tento zákazník pak přímo je schopen se, si vysloveně vybít zlost na tom, kterém um, zaměstnanci, který ho obsloužil. On vůbec nevyhledává ředitele ani nepíše nějaké stížnosti. Další věc, jež vzniká v souvislosti s šetřením je to, jak se zachází se zaměstnanci. Často tomu bývá tak, že zaměstnanec musí pracovat mnohem intenzivněji a dostává pouze ten týž plat jako v minulosti. K dnešnímu dni je to pro nás velkým problémem. Já si samozřejmě uvědomuji, že to nemá přímý vliv na to, jak zboží putuje do zahraničí nebo jak funguje sjednocený trh, ale chtěl jsem zde zdůraznit, že my jsme přece součástí evropského trhu a my bychom si přáli pracovat za stejných podmínek jako naši kolegové v západoevropských zemích. A my se snažíme zde apelovat na Evropskou komisi. Eh, vyp, byl vypnut mikrofon řečníkovi. Sorry, I did cut you off because... Omlouvám se, říká pan předseda, že jsem vás zde odstřihl, ale máte pravdu. Eh, sdělili se nám něco velice závažného, ale bohužel pouze dvě minuty. A nyní paní Weiler se nám hlásí, to je naše kolegyně ve výboru, ale zároveň bych si dovolil obrátit se na eh, pana Van de Weitera z Nestle, který se eh, přihlásil. Takže nejdříve paní Weilerová. Podaří se vám vše zvládnout za dvě minutky? Ano, říká paní Fajlerová. Já to řeknu velice z rychlíku. Mám tady pouze takovou doplňující otázku na jednoho řečníka, totiž na pana Durie. Ten nám řekl, že v některých odvětvích existují bariéry v jedné zemi, eh, ve srovnání s druhou zemí, nebo dokonce i mezi zeměmi a že to můžeme vnímat jako protekcionismus, který nemá opodstatnění. A já se tážu, zdá, pokud můj jsou tedy známy konkrétní příklady, my jsme přece před třemi lety schválili takzvaný goods package, tedy balíček eh, týkající se zboží. A tam přece se hovořilo o té zátěži o odvrácení důkazního břemena. Totiž, když jeden stát něco zavede, co není zdůvodnitelné eh, jednotným trhem, tak to musí zvlášť zdůvodňovat, jinak to nesmí udržet. A mě tady pan Durie jmenoval příklady a podle mě tyto vůbec nezapadají do těch výjimek, které by mohly být povoleny. To je opravdu nyní na komisi, aby se těmto případům věnovala a aby nepravosti odstranila. Máte pravdu. Jako stínový zpravodaj jsem také říkal, že musíme mít více stížností, musíme se tím zabývat, musíme mít také právní nástroje, jak to řešit. A odpověď zazněla, že v některých případech malobchodníci sami uplatňují podmínky na své dodavatele. A v řadě případů tyto podmínky nejsou vzájemně uznávány. Například eh, výrobky, které jsou odzkoušeny v jedné zemi, jsou potom posílány jinam. Čili to musíme řešit eh, spolu eh, s malobchodníky, také s komisí. Zcela jistě jsem to zmínil v rozhovorech s komisí. Nyní kolega za Nestlé, pouze dvě minuty. Děkuji, pane předsedo. V první řadě bych chtěl poděkovat paní zpravodajce že tuto otázku vidí jako prioritu v této zprávě, která se zabývá malou obchodním trhem. 80, od roku 86 má společnost podporuje tyto kroky, podporuje komise, aby byl dokončen vnitřní trh pro zboží. Nicméně vidíme, že tato iniciativa ztrácí na své průraznosti, vznikají naopak další a další překážky, co se týče volného obchodu zboží, potravin. Dávám několik příkladů. První jsou tady různá pravidla nebo zákazy, co se týče potravin ve Francii, v Dánsku, ehm, v Nizozemí, dále jsou tady různá, různé povinnosti na označování potravin v Řecku a v Itálii. Třetí, přístup eh, k potravinám a zcela svévolná pravidla, která vzešla v platnost 1 ledna letošního roku eh, ve Finsku, nebo různá vynucovací pravidla, která se uplatňují v rámci harmonizované evropské legislativy v případě stížností. To je jenom několik příkladů, které vytvářejí překážky v naší každodenní práci. Má společnost eh, zdůraznila během posledního týdne, že musíme mít konkurence, konkurenční platformu odstranění eh, veškerých překážek v potravinovém řetězci a skutečně spoleháme na Evropský parlament, akční plán pro jednotný trh, který bude řešit tyto problémy, protože to vytváří velké náklady a snižuje to efektivnost společností a malou obchodu. Děkuji za jasné prohlášení a velice rádi bychom měli vaše prohlášení v písemné formě, bych to také na naši webovou stránku. Nemáme další zájemce o slovo. Pardon, ještě paní Rue, prosím. Äh, Já úplně jenom ve zkratce. Mně jde pouze ono, o to, že bychom rádi dostali seznam těch bariér a rovněž, abyste to odeslal i komisi. A další připomínka k tomu nařízení o označování. Tady se mně zdá, že je stále jasnější, že to přináší problémy, ale zároveň musíme brát v úvahu i to, že to je problém i pro spotřebitele, jak se to uplatňuje, ta směrnice, protože v čem členských státech stále znovu zažíváme, že se velikost balení neoznačuje dost jasně tak, aby spotřebitel zjistil, že je tady nějaká změna. Takže samozřejmě i ti, jež to nabízejí, i spotřebitele s tím mají problém. Ano, co asi uděláme teď? Požádáme pana Hendrikse a druhého kolegu, pana Durie, aby odpověděli na tyto poznámky. Pokud by se to mohli udělat během několika minut, bylo by to fajn. Takže pan Henriks, prosím, chcete odpovědět na některé tyto otázky nebo poznámky? Budu velice stručný, pane předsedo, protože nemám, co bych dodal. Já si myslím, že seznam překážek je velice dlouhý a to je také důvod, proč jsem se ani nepokusil během těch pěti minut o všem hovořit. Musíme se potom podívat na podrobnosti. Je to velice složitá otázka. Pan Durie to již zmínil. Například skutečnost, že maloobchodníci mají povinnost kupovat ve své vlastní zemi. Pokud ovšem v zahraničí eh, najdou stejný produkt, který je levnější, tak eh, nemají možnost je dovážet. Když se podíváme na různé důvody, proč tomu tak je, tak na druhou stranu maloobchodníci, mm, to je problém, protože maloobchodníci jsou většinou součástí nějaké sítě a ta sítě zajišťuje veškeré kontakty. A když malé podniky chtějí dělat nákup, tak z ekonomického hlediska není možné, aby se dívali ehm, okolo. Například eh, v nějakých potravinách máte 10 eh, tisíc eh, výrobků nebo prostě omezený počet výrobků, tak nemáte ani možnost se dívat na různé ceny po celé Evropě, ale zároveň nemůžeme dojít k obecnému závěru. Já si myslím, někdy je docela dobré, že máme rozdílné ceny, v některých případech to není dostatečně odůvodněné. Děkuji. Co se týče poznámky kolegy ze Solidarnosti, já si myslím, že to byl skutečně konstruktivní dialog. Jedna důležitá věc je efektivní vnitřní trh. Další aspekt, který bychom rádi zdůraznili, chceme snížit ten rozdíl mezi náklady, které musí nakládat společnost a odměnu, kterou dostávají zaměstnanci. Tady se musí ten rozdíl snížit celé řadě zemí. A velice často to má dopad na spotřebitele. Myslím si, že spotřebitelé v Polsku, aspoň z těch čísel, které jsou k dispozici, vidí, že obchod jaksi poráží inflaci. A naopak kvalitu eh, zboží je ta eh, sortiment eh, nemohou srovnávat s tím, co bylo v dispozici před řadou let. Také se mění způsob eh, malou obchodu a prodeje, že máme ne služby, ale je to samoobsluha velice často. Já si myslím, že pokud tam vznikne skutečná hospodářská soutěž, tak tam vzniknou dobré služby. Co se týče toho balíčku o zboží a notifikacích, víme, že velice často k tomu nedochází. Na závěr kolega z Nestlé. Jsem rád, že zmínil tolik příkladů. Děkuji. Děkuji mnohokrát a nyní bych se rád dostal k další části našeho programu. Měl jsem to asi říct hned na začátku. Toto zasedání je vysíláno živě eh, přes internet. Chtěl bych přivítat eh, všechny posluchače přes internet, nevím, kolik eh, eh, nás i poslouchá, jsou to stovky nebo tisíce, ale pokud se podíváte na internetovou stránku Evropského parlamentu, tak nám můžete zaslat svůj dotaz, můžete jít na webovou stránku výboru IMCO a můžete nám poslat e-mail. Pokud nám můžete tady odeslat krátkou otázku, tak eh, se pokusíme odpovědět. Takže pokud eh, máte chuť, tak se na něco zeptejte. Další blok, ten formát bude nyní trošku odlišný. Máme nyní dva odborníky, kteří se k nám připojili, budou hovořit eh, o tom druhém tématu, které je velice důležitý. Týká se to jednak smluvních a obchodních praktik v případě vztahů mezi podniky a podnikem a maloobchodem. Máme jednak eh, Žil Stuka, který je právníkem, profesorem na Lovaňské univerzitě. Vím, že je velkým odborníkem, takže je vítám. Dále na eh, také eh, přišel odborník z Velké Británie, Peter Davis, který eh, pracuje ve výboru pro hospodářskou soutěž. Zabýval se například otázkami právních sporů a náprav v oblasti malou obchodu. Každý z nich dostane 10 minut na prezentaci a potom budou pětiminutové příspěvky od Mela Fruin, eh, která zastupuje Konfederaci průmyslu v oblasti potravin a nápojů, dále Ellen Galasky eh, z Evropské asociace značek a Paul Skinan, který je zástupcem ERRT, Evropského kulatého stolu malou obchodu. Takže nejdříve má slovo pan Žulistik, prosím. Děkuji, pane předsedo. Otázka, která mi byla položena, je poměrně jednoduchá. Eh, věnoval jsem se tomu a nyní mám bohužel samozřejmě pouze 10 minut, abych vám představil výsledky toho, co jsem zjistil. Důležité je položit si otázku, eh, je evropská legislativa o nekalé hospodářské soutěži mezi podniky navzájem vhodná? Nebo by byla dost, bylo dostatečné zajistit, eh, zajistit eh, spravedlivé obchodní praktiky. Důležité je zjistit, jaké právní prostředí existuje jednak na evropské a také na národní úrovni. Myslím si, že všichni víme, všichni v tomto výboru víte, že, ne, že eh, směrnice o nekalé hospodářské soutěži 2005 lomeno 29 se týká tohoto problému. Pokrývá také nekalé, nekalé mm, praktiky mezi podniky navzájem. A e, komise se v současné době zabývá tímto problémem ještě nad rámec této směrnice. Dále existuje druhá směrnice, konsolidující číslo 2006 lomeno 114, která se týká klamavé reklamy a komparativní reklamy mezi podniky navzájem. Toto je ale minimální harmonizace Znamená to, že členské státy nemohou jít dále, než ehm, je rámec obsažený ve směrnici. Takže zde máme dva právní akty. Pokud přejdeme dále, podíváme se na to, co se děje na národní úrovni. Zde máme několik eh, různých tradicí. Například eh, německá tradice, která existuje také v Belgii. Eh, zde je situace taková, která neexistuje jinde. Například v Anglii žádná věc jako nekala soutěž neexistuje. Dále se podíváme na nejvýznamnější příklad eh, nekalé soutěže v německém právu. Německé právo je velmi eh, staré. V roce 1909 byl vydán první zákon, eh, který upravuje tuto problematiku tedy nekalou soutěž a bere v úvahu také zájmy spotřebitele. Když se podíváme na historii harmonizace na evropské úrovni, jistě víte, že existuje směrnice UCPD, která se zabývá nekalou soutěží, včetně reklamy e, mezi podniky a spotřebiteli. Dále máme směrnici 2006, která se zabývá e, klamavou reklamou mezi podniky navzájem a také komparativní reklamou. To je vše, co máme. Neexistuje žádné, žádný harmonizovaný zákon, přestože eh, Max Planck Institut v roce 1965 dostal za úkol vypracovat studii, která by se zabývala možností harmonizovat tuto oblast, ale toto nikdy neproběhlo. My se musíme ptát, zda to je vůbec možné. Pojďme se nejprve podívat na některé případy soudního dvora, které se týkaly UCPD. Jde o případ z roku 2010, zde bylo řečeno, že směrnice o nekalé soutěži má velmi široké pole působnosti a netýká se pouze případů, které by se týkaly eh, podniků mezi navzájem, ale je zvláště zaměřena na ochranu obchodních zájmů. Můžete si říkat, co to znamená. V současné době eh, belgický soud eh, odkázal na tuto směrnici. V Belgii došlo k tomu, že Eh, nemohou být nemohou být zveřejňovány slevy tři týdny předtím, než eh, začnou. Toto může být spochybněno a vy si můžete říkat, že jde, že jde pouze o otázku konkurenceschopnosti. Spotřebitelům to nijak nepomáhá. Toto je ale otázka, která je v současné době před soudním dvorem a my uvidíme, jak to dopadne. UCPD má také dopady. Eh, bylo vytvořeno několik pravidel per se, um, před v Belgii byl, došlo k případu, který byl prohlášen za nekompatibilní s touto směrnicí UCPD a není možné zakazovat určité obchodní praktiky, aniž by je posoudil soudce. Takže eh, celá řada ehm, celá řada mm, ustanovení byla stažena. Když se podíváte na to, co se děje u soudu sporné strany často zmiňují právě eh, ustanovení týkající se mm, obchodních praktik podniků vůči spotřebitelům. Zde také máme tedy prvek, který eh, musíme vzít v úvahu a sice eh, vztahy mezi podniky navzájem. Další aspekt, který je velmi zajímavý, je vztah mezi eh, zákonem o nekalé soutěži, který není harmonizován, a zákonem o hospodářské soutěži, který existuje na, na úrovni EU. Nařízení které Článek 3 tohoto nařízení odkazuje na eh, nekalou soutěž a znamená to, že v rámci eh, členských států nemůžete zakázat to, co povoluje evropské právo. Členské státy ale mají možnost jednat v souladu s, místním, eh, s místními právními předpisy, které se týkají malou obchodu Dále e, zákony o nekalé soutěži jsou e, vyloučeny, pokud jsou e, v rozporu s evropským právem. Takže na jedné straně se některé zákony zabývají nekalou soutěží a jiné se spíše přiklánějí k té spravedlivé soutěži. S tím souvisí také pravidla o duševním vlastnictví, pravidla nebo zákony o ochraně osobních údajů a tak dále. Když si podíváte na všechnu tuto ochranu, která je obsažena v daných zákonech, můžete si říct, co jiného ještě eh, by mohlo být obsaženo v těch zákonech o nekalé soutěži. Když si podíváte na článek 5.5 eh, směrnice 2008-95, zjistíte, že i v této směrnici jsou obsaženy určité ustanovení týkající se nekalé soutěže. To bychom také měli vzít v úvahu. To mě přivádí k otázce, je možné nebo dokonce nutné vytvářet v, na evropské úrovni zákony? Existuje případ eh, eh, Evropského soudního dvora, kdy se Němec, Německo, Německo versus parlament a rada ze kterého plyne, že když chcete harmonizovat legislativu, musíte mít důkazy o tom, že existují nějaké překážky pro obchod v rámci EU. Pokud tomu tak není, možná nemáte žádný právní základ k tomu um, jednat. Dále zde máme známý případ Cassis de Dijon. Někdy můžete vidět, že obchodní transakce byly spravedlivé, ale přesto nemají autonomní funkci. Vypadá to tedy, že spravedlivost eh, v obchodních transakcích není eh, v této oblasti úplně nejdůležitější. Já bohužel mám pouze 10 minut. Slow down. Ano, tlumočníci se obrací o to, aby pan řečník hovořil přece jen trochu pomaleji, ale já už nemám problém, říká řečník, já už se blížím k závěrům. Za prvé, tedy já se nedomnívám, že tady máme silný argument ve prospěch harmonizace eh, pravidel eh, hospodářské soutěže na celoevropské úrovni. Opravdu si dovolím zpomalit, protože tady se blížím k nejzákladnější funkci mé řeči. Eh, za prvé, jak už jsem řekl, UCPD má velice široký záběr, ale zároveň pouze menšinově má eh, konkrétní předpisový rámec pro obchodní praktiky eh, business to business a za druhé stávající řád anebo předpisový rámec, jež se týká pravidel B eh, to C, těch komerčních, se může rovněž použít. A za druhé, nedomnívám se, že máme dost příkladů, ať už absence, určitých člen, eh, pravidel v jedných členských státech a toho, že ta pravidla existují v druhých členských státech, že opravdu by byla taková, že by to bránilo volnému pohybu zboží. Tedy já bych řekl, že nejlepší by bylo výslovně rozšířit záběr UCPD i na všechny situace eh, B tu C a vše co by případně, čemu by to mohlo prospěch, a jakákoliv pravidla, která se týká nekalé soutěže, by eh, neměla být, dejte mě ještě 10 vteřin, ehm, žádoucí, protože by to mohlo vést k omezení hospodářské soutěže, která by vlastně čím by se Evropa obrátila proti sobě a pravděpodobně by naopak rozšířila práva duševního vlastnictví za nutnou formu ochrany, což by nebylo žádoucí. Děkuji. Right. Also for packing so much in the 10 minutes, so thank you very much. Uh, Dal jste, podařilo se vám věznat do těch deseti minut opravdu hodně. Gratuluji. A nyní čekáme, že se nám objeví průsvitky dalšího řečníka a předám vám slovo. Děkuji mnohokrát. Dovolte mi, abych na úvod řekl pár slov o výboru, o kterém se zmínil také můj předřečník. Především eh, šetření v oblasti obchodu se smíšeným zbožím bylo provedeno jako součást prošetřování režimu v oblasti obchodu. Byla to taková studie, kterou zadala zadal Úřad pro hospodářskou soutěž v Velké Británii a tato studie má širší působnost než studie, kterou zadal Evropský úřad pro hospodářskou soutěž. Zabývá se výkonem celého trhu, ne pouze chováním jedné jednotlivé společnosti, snaží se najít nápravy, řeší chování společností, spotřebitelů a celou strukturou v obchodním řetězci. Můžeme asi přeskočit několik diapozitivů a dostaneme se k závěrům, čili zjištěním této studie. Jenom řeknu několik slov o CC, také o trhu se smíšeným zbožím. Obecně řečeno, CC dělalo dvouleté velice intenzivní šetření v oblasti maloobchodu se smíšeným zbožím a podívali se na celou řadu otázek, například prodej pod cenou, pod cenou nákladů, celou řadu dalších věcí. Obecně řečeno, tento trh si vedl celkem dobře, poskytoval dobré služby spotřebitelům. To neznamená, že tam nebyly žádné problémy. Objevily se dvě konkrétní věci. Jednak horizontální otázka na maloobchodním trhu, to znamená, že v některých místech byla vysoká koncentrace maloobchodů. A další věc, o které budu hovořit, je otázka biosíly. To znamená, jaký je vztah mezi dodavateli a spotřebiteli. Zda tedy mít eh, smlouvu, která ošetřuje veškeré podmínky a nebo využít potenciál kupní síly. To znamená, eh, do jaké míry ta kupní síla může ovlivňovat eh, dodavatele. Tady vznikají různé stimuly v maloobchodním řetězci. Na základě těchto dvou problémů jsme také přišli s možnou nápravou. Je tady jedna poznámka, CC se podívalo na celý tento malobchodní trh ve Velké Británii pro oblast potravin, smíšeného zboží. Tyto otázky možná můžeme vidět i v jiných zemích nebo na jiných maloobchodních trzích v rámci Velké Británie. V podstatě musíme pochopit jednotlivé podrobnosti, abychom viděli, jak ten trh funguje. To je základní ekonomický princip. princip. Obecně kupní síla a její úloha vede k výsledkům, k lepší výkonnosti a vede to také k nižším cenám, což může být dobré, prospěšné pro spotřebitele, ale kupní cena také vede k nižším kvantitám, což může být špatné pro spotřebitele. A CC hledalo důvody, proč kupní síla někdy vede k slabým výsledkům v maloobchodních řetězcích. Budu hovořit pouze o jednom důvodu z těch tří, což je potenciál kupní síly, máme tady potenciál dalších investic v těchto řetězcích. Vzhledem k tomu, že mám málo času, tak bych chtěla upozornit pouze na důkazy, které CC získala je tedy mnohostránková studie, která dává celou řadu podrobností. Obecně řečeno, když se podíváme na kupní sílu, tak máme důkazy z různých eh, průzkumů a je z toho patrné, že největší obchodníci platili nejnižší ceny svým dodavatelům. Podívali jsme se přibližně na 100 tisíc e-mailů mezi největšími maloobchodníky, jako je například Tesco, Azda a na jejich dodavatele. A když jsme se podívali na tyto e-maily, tak jsme dospěli k závěru, že Těto velcí maloobchodníci byli ve velice výhodné pozici, když se dojednávali ceny s dodavateli. Také jsme získali informace o objemech, nákladech eh, od eh, celé řady maloobchodníků když se podíváme na produkty, které byly prodávány během posledních pěti let, máme eh, více než 140 eh, značek, eh, které jsou v hodnotě více než 2 miliardy liber um, ročního obratu. Když se dostaneme na tuto úroveň podrobností, tak pochopíme, co to skutečně znamená cena. Podíváme se na různá opatření, která se týkají cen a co z toho pro nás plyne. V první řadě jsme se podívali na průměrnou cenu, kterou platí eh, velcí malobchodníci svým dodavatelům v průběhu času. Tady je ta dolní křivka na tom grafu. Během pěti let je patrné, že velké maloobchodní obchody platí nejnižší ceny svým dodavatelům. Další malobchodníci nebo velcí či malí velkoobchodníci, čili ta cena pro ty mal, velké malobchodníky je nevýhodnější. Nicméně e, tu cenu platí různé kategorie účastníků. Vidíte, že případě těch eh, malobchodů tam jsou ty ceny nízké, nicméně i je to v případě některých výrobců. Čili co z toho plyne? Kupní síla není pouze o velikosti maloobchodu, ale spíš eh, musíme vzít v úvahu další faktory, které ovlivňují možnost zajistit nízké ceny od dodavatelů a především například malí maloobchodníci často mohou měnit eh, objemy a získávat je od různých dodavatelů a mohou potom vyjednat velice dobré nízké ceny, eh, právě pokud jednají s různými dodavateli. Třetí závěr. Očekávaný účinek, to znamená velikost obchodu oproti získané ceně, byla mnohem menší v případě těch velkých značkových produktů, nechci hovořit o konkrétních podnicích, ale podnik, který vás asi napadne, je například eh, Coca-Cola nebo Pepsi-Cola. Tři hlavní poučení, čili velcí malobchodníci platí méně, nicméně cena malobchodu nerozhoduje, co se týče kupní síly. Ta kupní síla eh, může být odlišná a dále je to vztah, nebo spíše ceny které jsou dosaženy ze strany dodavatelů. Tady eh, není jasné propojení mezi velikostí malého obchodu, pokud to zboží je dodáváno velkými značkovými podniky. Takže kupní síla, máme tady jasné důkazy, určité indikace jednotlivých těch eh, rozhodných esil, které ji vytváří. Nicméně kupní síla, eh, jestli je to jediné, co vede k nízkým cenám, zda je to špatné pro spotřebitele, ty nízké ceny pro spotřebitele jsou často velice dobré, výhodné, čili abychom se podívali na důvody, proč tyto nízké ceny mohou být špatné pro spotřebitele, náš výbor se podíval na celou řadu možností, kdy eh, to naopak může být eh, nevýhodné pro spotřebitele. Například je to otázka eh, těch nevýhodných podmínek, které jsou vytvářeny. O co se jedná? Podíváme se na příklady, ty jsou na dalším diapozitivu. Máme celou řadu nejrůznějších obav ze strany spotřebitelů a celá řada věcí se týká zvýšeného rizika, neočekávaných nákladů. Dávám několik příkladů. To zvýšené riziko je zvýšená odpovědnost v případě eh, krádeže, nebo když je to skladováno v nějakých skladech, eh, je to otázka bezpečnosti skladů maloobchodu. Klíčová otázka pro náš výbor eh, byla také otázka zpětných pladeb. Důkazy poukazují na to, i, i tady máme jiné průzkumy z GFK, možná nyní bych se měl dostat ke svým závěrům. V rámci našeho šetření bylo jasné, že máme kupní sílu, také smlouvy nemohou obsáhnout všechny možné situace, které vzniknou. Také dochází k opětovnému vyjednávání smluv. Dodavatelé jsou často požádáni, aby udělali určité přizpůsobení, e, změnu cen což původně nebylo očekáváno, což by mělo asi dopad na investiční pobídky eh, pro dodavatele. A v důsledku tohoto šetření náš výbor zavedl kodex chování pro malobchodníky, to je otázka retrospektivních, eh, těch zpětných kladeb a také Eh, navrhujeme, aby vznikl nějaký orgán, jako například ombudsman, který by řešil ty přestupky v těchto praktikách. Děkuji. Bylo to nesmírně zajímavé. Samozřejmě, že už vás nechám být, eh, protože váš čas doběhl, ale já bych všechny vybídl k tomu, ať si opravdu vezmou výtisk eh, těchto průsvitek. Pane doktore, srdečné díky. A nyní krátké pětiminutové komentáře k těmto dvěma příspěvkům. Nejprve paní Melafruen, generální ředitelka Združení pro eh, potraviny a nápoje CIAA. Děkuji, děkuji rovněž za tu možnost se zúčastnit diskuse. Toto téma je opravdu blízké srdci a i samotné existenci našich členů. Otázka eh, komerčních a smluvních praktik je rozhodně téma, které neustále v potravinovém řetězci se objevuje za posledních pár let. Všichni víme, proč neustále více se musíme soustředit na vztahy v rámci tohoto řetězce, zejména maloobchodníků s dodavateli a rovněž v rámci udržení hospodářské soutěže. V potravinářském odvětví to pan komisař Verheugen se tomu věnoval. E, na, v té skupině vysoké úrovně vznikla konkrétní doporučení, totiž optimální fungování potravinového řetězce, od té doby to už pokročilo kupředu. Máme nové fórum na vysoké úrovni, novou platformu, která se k tomu tématu vyjadřuje. A to je bohužel známka toho, že to ještě nefunguje optimálně. Pan komisař Barnier se často zmiňoval ve svých eh, proslovech a vyjádřeních o nekalých praktikách. Sama paní Koraca Bild se zde zmínila o um, aktu Single Market Act, jež byl publikován a tam se konkrétně hovoří o vztahu mezi zemědělci, dodavateli a uh, maloobchodníky. Um, máme jiné subjekty, které se této tematice věnují, máme studie, analýzy a vše poukazuje na to, že ten problém existuje. Tedy mějme to na paměti. Zároveň se na nás různé, různá ředitelství z komise a rovněž parlament obrátili, abychom přišli sami s příklady toho, o čem je zde řeč. My jsme se nad tím zamysleli, eh, podívali jsme se na to a zjistili jsme, že se musíme snažit zjistit více. Tedy opíráme-li se o Eh, seznam doporučených postupů a rovněž jsme si přivzali právníka. Máme tedy nyní seznam. Je to takový solidní, spolehlivý seznam a nyní se snažíme zjistit, jak eh, jak rozšířen je tento problém. Jedná se o pravidelné neduhy, o něco, co existuje ve větším množství členských států nebo jenom některých, tedy rozjeli jsme takový průzkum ve více než polovině členských států, ve všech tedy velikých a reprezentativní vzorek i těch menších členských států, včetně těch, které už určitou legislativu mají, i těch, které zatím mají um, dobrovolný kodex, nezávazný. Už jsme obdrželi více než 600 odpovědí na naše otázky a to jsme je odeslali teprve v prosinci, tedy to samo hovoří za sebe že totiž opravdu problém si žádá řešení odpovědi přišly od malých i velkých výrobců potravin z různých zemí Evropské unie. První výsledky potvrzují, že situace je znepokojivá. Z těch eh, respondentů, kteří už odeslali odpovědi, vyznívá, že mm, jsou um, vydání asi šesti druhům různých nekalých praktik eh, právě v průběhu roku 2009, tedy tomu tak bylo. Eh, v těch odpovědích samozřejmě nejsou jmenováni žádní konkrétní maloobchodníci. My nechceme na nikoho ukazovat prstem, to ani není naším cílem. Chceme prostě zjistit tu typologii. Bohužel dnes ještě nemám výsledky, zatím vše je ještě ve stavu sbírání důkazů, zpracovávání důkazů. Chceme se ke všemu postavit postavit velice zodpovědně. Přesto slibujeme, že poté, co analýza bude provedena do konce a uzavřena, tak k ní vydáme dokument, bude to v březnu, tam se bude konat fórum na vysoké úrovni eh, v oblasti komerčních praktik B2B, tedy mezi podnikateli. Zatím mohu pouze říci, že většina firm, jež odpověděli, zároveň říká, že ne, si oficiálně nestěžuje, jelikož se obávají komerčních postihů, což v praxi znamená, že je to důležitý prvek toho, jak ten systém funguje. Nikdo se neozývá, nikdo svým jménem se nevyjádří, mnoho se snaží využívat naší organizace jako určitého mluvčího, případně jiných značkových eh, organizací. Rovněž eh, nikdo z nich se přímo neúčastní té platformy B2B, aby vůbec se nezviditelňovali, aby tedy na ně nesměřovala nějaká odvetná opatření. My chceme tedy jednat konstruktivně konstruktivně, chceme vše nějakým způsobem urovnat a to tím, že najdeme nějaká systémová řešení. To musíme řešit ve spolupráci s maloobchodníci, maloobchodníky. Doufáme, že právě to fórum zmíněné a i jiné prostředky nám umožní toto řešení najít. Vítáme i vaše přispění, váš vklad, to samozřejmě všem pomůže, aby se dobrali společného cíle. Děkuji. Děkuji. Ano, sdílíme váš optimismus. My rovněž doufáme, že přispějeme eh, k této snaze, i když vidím, že je to opravdu velice složité a veliká výzva, abych to tak řekl. Mimochodem, tady vítám ještě eh, Johna, který určitě se vyjádří a sdělí nám své postřehy, eh, které budou zabudovány do toho dokumentu typu follow-up, o němž jsme zde hovořili. Tedy mluvili jsme o e, té síle, o té um, síle, průrazní síle rovněž značek. Tady máme Alena Galasky, který právě je představitelem Združení značek a předává mu slovo. Děkuji, e, pane předsedo, děkuji pane, paní Korace. E, já tady jsem představitelem vlastníků značek a například vezmu-li Německo, skandinávské země nebo Itálii. Velká většina eh, firm, jež vyrábí značkové zboží, to nejsou velké firmy, to jsou často rodinné firmy, menší firmy. Tedy máme opravdu člen, diversifikovanou členskou základnu já vím, že jste zapnul stopky, ale prosím, buďte ke mně spravedliví. Já se vina snažím hovořit e, krátce. Já jsem zvyklý sledovat stopky, protože někdy hraju basketbal, ale rád bych se zde soustředil bez omezení na jeden typ komerčních praktik, který má vliv jak na výběr spotřebitelský, tak i na eh, politiku značek. Pokud sami nakupujete, tak jste si určitě sami všimli, že ve většině Většině těch uliček jsou vlastní značky supermarketů vedle značkového zboží a soutěží vzájemně. Ehm, tedy konkurují si a tady vlastně je výrobce značkového zboží v přímé konkurenci s ehm, vlastní značkou supermarketu. Ve Francii například eh, nemají eh, výrobci značkového zboží žádný problém s tím, že tyto takzvané private labels existují. Oni vědí, že každý se zabývá eh, svým, ale v jiných zemích to problém je, protože často se výrobce obrací na hlavního konkurenta, aby mu to zboží vyrobil, na které si pak dá vlastní označení. V praxi musí zároveň sdílet um, důvěrné informace předtím, než ten produkt bude e, připuštěn na trh, e, případně bude rozjeta nějaká reklamní e, kampaň. Tím pádem máme výrobce, který má dvojí roli, který je konkurentem a má zajistit spravedlivou soutěž a zároveň je spolupracovníkem. A tak, jak už jsme se zmínili, ne vždy to probíhá řádně. My jsme tedy rozjeli dotazník a takové zdravé jádro říkalo, že mají přístup k informacím. Ten, tedy eh, často mají přístup k informacím, který, ke kterému jiní konkurenti přístup nemají. A to není jakoby spravedlivá soutěž. Pokud tedy použijí analogii z fotbalu, nikoli je to pouze tak, že značkový výrobce eh, hraje pouze na cizím hřišti, ale maloobchodník ví od začátku, z jaké strany přijde úder od toho e, výrobce značkového zboží. A bohužel tady navíc e, v té analogii ani nemáme toho rozhodčího, který by to e, odpískal. Tedy někdo zde má přístup k Eh, informacím, které jej zvýhodňují a často výrobce značkový už nemůže eh, si vynahradit nebo nemá zpět možnost si získat eh, investované prostředky. To ale není praxe, jež je univerzální. Mnohým maloobchodníkům se daří na trhu, aniž by eh, porušovali důvěrné podmínky a eh, soutěžili takovýmto způsobem. Ale samozřejmě se musíme tímto problémem zabývat. Co s tím můžeme dělat? Já jsem přesvědčen v první řadě, že maloobchodníci, kterým se daří obchodovat eh, způsobem úctivým a čestným, sami nebudou odkazovat na tuto praxi jako na řádnou praxi. A zároveň máme eh, pokyny týkající se horizontální spolupráce. Tedy já se obracím na velké malé obchodníky. Jak se jejich firmy na denodenní bázi jsou schopny vyrovnat eh, s tímto střetem zájmu? Jaké mají kodexy osvědčených postupů dobré praxe, eh, tak, aby tam nevznikalo nespravedlivé konkurenční chování? A jsou to proporční, rozumné, Um, a hlavně proveditelná opatření? Závěrem, e, tam, kde jsou zcela zřejmě nespravedlivé praktiky a poškozují výběr e, u spotřebitele a zároveň i prostředí, tržní prostředí, hledejme e, nějaká opatření, která prospějí všem zainteresovaným stranám. My jsme přesvědčeni, že se tou cestou musíme dát v zájmu spravedlivějšího trhu a zároveň v zájmu těch maloobchodníků, kteří se už spravedlivě chovají a v zájmu spotřebitelů. Well, thank you very much indeed, Alan, for... Děkuji vám, děkuji, že jste byl tak jasný a že jste dodržel vaši časovou lhůtu. Eh, do tohoto cyklu komentářů, než zahájíme diskuzi, mimochodem diskuze je otevřená všem, zatím zde mám tři zájemce o slovo během, tého, během této sekce. A pokud eh, mý kolegové mají zájem, samozřejmě mají možnost se také přihlásit. Posledním řečníkem v této sekci bude pan Paul Skehan z Evropského kulatého stolu pro maloobchod. Děkuji, pane předsedo. Děkuji vám za tuto příležitost nejenom pokračovat v dané diskuzi, ale konkrétně v diskuzi s IMKem a europoslanci. Tato diskuse začala asi před dvěma lety a mě je velkým potěšením, že zjišťuji, že probíhá, ehm, probíhá šetření zabývající se touto oblastí. Hodně se o tom totiž mluvilo dříve, ale zatím k ničemu konkrétnímu nedošlo. Za několik posledních let jsme vytvářeli, řekněme, hodně kouře, ale žádný oheň, takže my vítáme, že konečně došlo k nějaké iniciativě. Z předchozích eh, příspěvků plyne, že dochází k určitým iniciativám, abychom mohli nalézt rovnováhu. Musíme spolupracovat se všemi subjekty. Problémem jsou například retrospektivní úpravy cen a i další. Někdy dochází k pozit částečným eh, dodávkám, které vedou ke ztrátě spotřebitelů, ke ztrátě eh, zájemců. Ve chvíli, kdy eh, se prodlužují smlouvy. Jsou také problémy na vnitřním trhu a také nerealistické spoždění, neodůvodněné spoždění, například související s fakturami Někdy eh, dochází ke spoždění až 12 měsíců a více. Takže na všech stranách existují určité problémy. Já mohu naprosto souhlasit s Melou a Alanem v tom, že je musíme vyřešit. Musíme to udělat konstruktivně, pozitivně a smysluplně. Evropský kulatý stůl eh, pro malou obchod je součástí tohoto procesu. My se budeme snažit nalézt řešení, v rámci naší platformy. Samozřejmě hledáme rozumná řešení a také hledáme řešení, která nesníží konkurenceschopnost. Také se snažíme zabránit snížení nabídky pro spotřebitele. Některé diskuze, které proběhly, eh, znamenaly, že se někdy zapomínalo na zájmy spotřebitelů. My se snažíme nalezat řešení založené na nezávislých průzkumech, na údajích, které máme k dispozici. Jediný průzkum, který byl za poslední dobu eh, vykonán, je eh, jednoletý proces, který provedla DG Competition a došlo k velmi detailní zprávě vydanou, vydané v eh, říjnu 2009. Tu vám doporučuji. Já bych se chtěla stručně zmínit o třech bodech. Kupní síla, ano, když se podíváme na některé dokumenty, které byly vydány, hodně se mluvilo o posílení maloobchodního sektoru k velkým rozměrům, které poté vedou k dominanci v daném sektoru a to samozřejmě souvisí se zneužíváním eh, vlivu. Samozřejmě rozměr velké, velké množství vždy nevede k dominanci a to vždy nevede ke zneužívání situace. Samozřejmě Překvapilo by mě, kdybych si šel koupit židli a dostal bych ji za stejnou cenu, za jakou ji pořídil Evropský parlament při nákupu 700 židlí. Já si myslím, že výhody eh, z eh, úspory z rozsahu jsou dobrým konceptem, to by mělo existovat i nadále. Když jste posky... Nyní bych si chtěl zmínit o značkách, o tom mluvil Alan. Zda jsou značky dobré nebo nevhodné pro uh, občany. Já si myslím, že jsou výhodné. Možná s tím souvisí některé problémy nebo výzvy, ale v oblasti práv uh, duševního vlastnictví existuje celá řada opatření, které berou v úvahu spotřebitele a Eh, to souvisí také s cenami značek. Když eh, se podíváme otázku kopírování, to také souvisí s eh, otázkou duševního vlastnictví. Výrobce značky často ukradl nějaký koncept. A já bych tedy nesměšoval otázku kopírování s duševním vlastnictvím. Je to součástí eh, situace a zákony existují na to, aby spotřebitele chránili. Nyní ukončím svůj příspěvek. My jsme rozhodně eh, ochotní diskutovat o možných řešeních, jsme více než otevření a vedeme nezávislé naše vlastní šetření. Samozřejmě chceme zajistit, že nedojde k žádnému snížení výhod pro spotřebitele. Děkuji. Ano, myslím, že to bylo skutečně zajímavé. Je dobré, že jsme si vyslechli naše odborníky a nyní máte možnost vy. Můžete nám položit své dotazy. Paní Styler, chcete pohovořit nyní, anebo? Takže za chvíli. Teď mám na seznamu řečníků Následující jména pan Bernard Leiker, eh, který zastupuje automobilový průmysl a oblast oprav, dále pan Garo, který je z asociace výrobců masa, masných výrobků, dobře, a pan Fabien Venat z Markenverbands, což je Federace značkových výrobků. Dva lidé zvedli ruku. To jste vy. Vy máte otázku. Můžete nám prosím sdělit, kdo jste? Dáme vám formulář, abyste jej mohl vyplnit, abyste splnil stejné podmínky jako ostatní. Takže jsem oznámil seznam řečníků. Pan Budžára chce ještě pohovořit, ale hovořil jste během prvního bloku, chce ještě, chcete ještě hovořit během třetího bloku, takže nevím, jestli vám mohu dát slovo. První řečník, pan Lechner. Ano, dvě minuty bych chtěl hovořit nejen o sektoru nápojů a potravin, ale také o automobilovém průmyslu. Máme 380 tisíc společností v Evropě, které zastupují dílery s automobily, s nákladními vozy a také opravny. Máme fórum, také velice vítáme setkání, které proběhlo v říjnu a velice úzce spolupracujeme s generálním ředitelstvím pro vnitřní trh a ochranu spotřebitele. Zabýváme se otázkou distributorů v Evropu. Pro nás je nesmírně důležité, abychom vyslovili naše názory. Zdůrazňuji, že nezastupujeme výrobce, ale pouze dílery a ti, kteří zajišťují opravu vozu. Je důležité, abychom měli zajištěnou ochranu, to znamená ochranu pro dílery a opraváře. Proč je to důležité? Protože do této chvíle, do roku 2013, eh, existuje nařízení o blokové výjimce a v tomto nařízení máme zajištěnou určitou ochranu eh, pro slabou stranu, protože musím říci, že všichni naši eh, členové jsou ta slabá strana, když uzavírají smlouvu eh, s výrobci. Co se týče jednotlivých smluvních doložek, které jsou uzavírány mezi dílery a výrobci, chceme, aby se to týkalo sektoru dovozu, to zdůrazňuje paní Kraca Bild, proto jsme chtěli mít schůzku. Chceme se setkat také se stínovými zpravodaji, také s panem Habrem. Například máme velké problémy, které se týkají stanovení prodejních cílů a pokud nebudeme mít, ochranu pro naše členy po roce 2013, tyto členové jsou příliš slabí, těžko se budou hájit u soudu a hledat eh, nějakou ochranu, čili chceme, abyste si vyslechli naše argumenty. Děkuji. Trochu znám tento sektor, takže o tom pohovořím s paní Racabilt. Pane Spengáro, prosím. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Chtěl bych říct si takovou poznámku, která se týká značky, té soukromé značky. zastupuje masné výrobky z Itálie. Co se týče té soukromé značky, tak eh, naprosto souhlasíme s tím, co bylo řečeno. Chtěl bych zdůraznit jeden fenomén, jednu věc. Co se týče soukromé značky, tak eh, jsme, bylo napsáno spoustu věcí a tato soukromá značka je skutečně realitou trhu. Eh, je to velice náročné, je to velice pozitivní z řady hledisek, nicméně co bylo napsáno o soukromé značce během posledních let, eh, především mám na mysli důležitou knihu Oxfordské univerzity, byla vydána tedy Oxfordskou univerzitou, kde se uvádí, že tato soukromá značka přenáší celou řadu výhod, nicméně je tam také zdůrazněno, že jsou tady eh, aspekty, které jsou nesmírně negativní, které přináší tato soukromá značka. A tyto negativní aspekty nejsou napravovány. Často to má neblahý dopad na konkurenceschopnost malých a středních podniků. A pan Galasky nám připomněl některé tyto prvky. Ano, naprosto s tím souhlasím. A vrátil bych se ještě k dalšímu aspektu, na který se často zapomíná. A to jsou eh, zavádějící nebo špatné informace poskytované spotřebitelům. Čím dál tím častěji jsme svědky toho, že prostřednictvím této soukromé značky velká spotřeba nebo distribuce přesvědčuje eh, spotřebitele, že zajišťuje neustále kvalitu daného produktu, ale to je mylné. Čili často si eh, spotřebitelé myslí, že tyto soukromé značky jsou vyráběny těmito maloobchody a v podstatě se eh, naprosto marginalizuje ta výrobní značka. To znamená, že spotřebitel nemá náležité informace a nemůže si vybrat. Nemůže si vybrat inform, informovaným eh, způsobem, to znamená, že je potom zranitelný, o tom jsme již hovořili, čili to je nekalá obchodní praktika. Nyní bych chtěl říct eh, obecnou poznámku. Hodně se hovořilo o nezbytnosti najít rovnováhu mezi um, smluvními stranami na trhu. Nechceme nastavit nějakou novou rovnováhu. Je jasné, že určité eh, nerovnováhy neustále budou eh, fungovat mezi jednotlivými smluvními stranami. Nemůžeme situaci úplně napravit nebo zajistit rovné podmínky, ale co požadujeme? Požadujeme pravidla. Pravidla, která budou uplatňována na vše a pro všechny. Uh, thank you very much. Um, děkuji, trochu jsem vám přilepšil eh, časovou alokaci, ale děkuji za užitečné připomínky, což neznamená, že ti, jež jsou na řadě nyní, dostanou rovněž více času. Prosím, pan Vajnec, dvě minuty. Děkuji. Jako zástupce eh, značkových výrobců máme 400 členů, to jsou malé střední podniky a samozřejmě, že se snažíme zastávat spravedlivých tržních podmínek, spravedlivé hospodářské soutěže, tak jak to zde popsal pan Galasky a to podrobně. E, doplním pouze to, co řekl, protože to je i zde na pořadu jednání. Já bych se přimlouval za to, abych, aby se, jste se zabývali i takzvaným selektivními systémy, systémy distribuce. Doposud se spíš hovořilo o negativním dopadu, ale v Německu, alebo při nejmenším v určitých skupinách produktů, se to, to nějakým způsobem má pozitivní dopad, jak u výrobce, tak i v maloobchodu. Máme-li různou strukturu výrobců a vezmeme to v úvahu a zároveň chceme mít širok nějakou volbu plošně, anebo se snažíme mít co nejlepší výběr eh, vzájemně spolu soutěžících výrobků výrobků. Podíváme si například na kosmetiku. Jsou spolkové země se slabší strukturou, ale mají atraktivní volbu a tam mají například možnost nějakým způsobem um, vstupu i ty firmy, které by se tam jinak nedostaly do této země. Takže tady určité selektivní distribuční systémy se musí posuzovat eh, podle místní situace a za to bych se přimlouval. Děkuji. I to je velice e, zajímavý postřeh a určitě si to paní Korace byl poznamenala. A nyní paní Styler, dvě minuty. Děkuji, pane předsedo, já budu hovořit krátce. Chtěla jsem se obratit na naše e, mluvčí přednášející. Co si pan Davis myslí o té zprávě o růstu cen? E, u e, určitých e, plodin z 20 na 50 růst u obilovin a dále otázka na ty výbory pro hospodářskou soutěž. Tam jsou i jiné a spolupracujete spolu dále. Máme tady určité popisy a termíny jak v praxi fungují například nezávazné kodexy. A dále otázka značek, to bylo velice zajímavé, co je značka, co není značka, kdy používá malobchodník vlastní značku a soutěží s ní a někdy už je vlastní značka vlastně um, značkou jako takovou, už je téměř nezávislá a jak vlastně funguje ta soutěž. A dále tady máme i jiného řečníka, který hovořil o hodnotě značky. Někdo je ochoten si za značku připlatit, ale v dobách, kdy už lidé musí utahovat opasek, tak se vydá do supermarketu a kupuje to, co je pro něj nej výhodnější. Zejména jdeme-li k maloobchodníkovi, který na to staví, že hovoří lidem, aby šetřili, tak se možná začínají chovat i jinak. Tady musíme být trochu upřímnější právě v oblasti značkové politiky. Mnoho peněz je často spjato s určitou značkou a konkurence v sektoru značkového zboží by rovněž měla být vedena tak, aby prospěla spotřebitelům. To je vše pro dnešek. Děkuji. Eh, pan Sahara, myslím, že máme čas, pokud se budete držet dvouminutového limitu. Ano, prosím, pokud tedy přísně dodržíte čas, tak máte možnost. Děkuji. Děkuji, že jste mě dali slovo. Já se chci zmínit o tom sociálním dumpingu, který zatím není příliš zmiňován. To je téměř takové ostudné téma, zahambující. Mezinárodní kampaň kde firmy neustále stoupají na trhu díky tomu, že šetří právě na zaměstnancích ve srovnání s firmami, které například působí pouze na jediném trhu v západní v Evropě. Tady jsem chtěl podtrhnout, že například v Polsku pokladní vydělává 300, 350, maximálně 400 eur měsíčně hrubého. Ani se nezmíním, jak bych to přepočítal, eh, kolik vydělává pokladní tam. Často tito zaměstnanci pracují v horších pracovních podmínkách, totiž jejich smlouvy jsou nevýhodnější. Často jsou to smlouvy na dobu určitou, nebo to jsou um, smlouvy o dílo, které jim nedávají tolik práv. Důležité je zbavovat se takovéhoto sociálního dumpingu a snažit se vytvářet srovnatelné pracovní podmínky. To se přece dá docílit, zejména vezmeme-li si jako měřítko západoevropské země a aplikujeme vše na středoevropské země a rozjedeme intenzivnější sociální dialog. Tady bohužel vážení zhromáždění v Polsku na celostátní úrovni takovýto dialog v maloobchodním sektoru absentuje. My se snažíme um, klepat na dveře našich šéfů, říkáme, sedněme si ke stolu, my bychom chtěli vést tento dialog. Bohužel je to pouze často taková zástěrka. Sami zaměstnanci tvrdí, že tento dialog není upřímný u nich v jejich pobočce. Tedy často my opravdu máme nefér pravidla hry a apelujeme na um, europoslance i na velké mezinárodní firmy. Pomozte nám. Děkuji. Děkuji, že jste se tentokrát držel své řečnické doby. A na ní pan Šváb? Asi to už bude poslední řečník. Tady potřebujeme čas na další kolo, další téma, tedy dovolil by si Pane Van Östre, vy budete mít možnost se vyjádřit později. A nyní vy, pane Šváb. Děkuji. Je to velice zajímavý formát, kde mohou všechny zúčastněné strany tu diskusi posouvat kopředu. Já bych měl dotaz který bude reagovat na tu diskusi a na to ten most mezi druhým a třetím kolem. Totiž máme na vnitřním trhu významné cenové rozdíly mezi tím, co stojí zboží v různých státech. Tady paní Styler už poukázala na to právě i u značkového zboží. Například u mě v Kélu je drogérie v Německu a ta má největší obraz celé v Evropě a právě tam jezdívají francouzi, aby si koupili značkové zboží levněji, než to zvládnou ve Francii. A to nemá co dočinění pouze s bariérami na trhu. Proto mám i otázku tady na řečníky. Totiž i různé tradice tom, kde se kupuje značkové zboží, v jakém druhu obchodu. A druhý dotaz, který tady mám na náš panel, spočívá v tom, například v Lucembursku, tam to je tak, že ceny jsou významně vyšší než ve všech okolních státech. A mě někdo vysvětlil, že například Auchan má problém, že dovoz značkového zboží se připouští pouze přes Belgii, která má vyšší ceny. Často se zde kritizuje, že jde vlastně o určitou domluvu mezi maloobchodníky, ale zároveň jsou to i dodavatele, kteří jsou spolu zodpovědní za ty cenové rozdíly a já si myslím, že naším cílem jako výboru pro vnitřní trh by mělo být, aby ten eh, vnitrostátní trh zračil jednak tu různorodost a jednak přirozený vývoj cen. Nesmí být umělé bariéry, ať už pocházejí odkudkoliv. Tady máme dotaz tedy na odborníky. Odkud se berou berou takovéto bariéry, o nichž zde hovoříme? Já si myslím, že opravdu tak, jak říkáte, někdy vlastně už tady křížíme to, to druhé a třetí diskusní kolo. Možná se něco dozvíme v tom příštím kole. A nyní zvu Eh, naše panelisty, aby reagovali na otázky, případně sdělili nám další úvahy. Možná tedy v opačném pořadí, nejdříve pan Skehan a pak eh, skončíme panem profesorem Stojkem. Tedy pole máte dvě minuty. Děkuji. Kde začít, kde skončit? Možná otázka té vlastní značky. Pan Spangára se na to ptal, co je zajímavé, že během posledních eh, dvou let eh, jsme se zabývali tou otázkou také na agroskupině. Nakonec eh, DG pro podnikání zažádal studii, kde, která má asi 180 stran, nebudu to předčítat, ale závěr je takový, že rozvoj té vlastní značky omezuje inovaci mezi malými a středními podniky, které vytváří také značky. Čili inovace eh, v oblasti potraviny není pod tlakem. Eh, počet eh, zavedení nových produktů na trh se neustále zvyšuje. Jsou tady soukromé značky. Co se týče zpracovatelského průmyslu, tak ten je stále konkurenceschopný. Dále se tady zabývají ziskovostí, inovací, výkony, výsledky nemá to dopad na značku a vzniká systém výrobních indikací, které nemají žádný dopad na inovace na úrovni daného průmyslu. Já doufám, že generální ředitelství eh, na to zapomene, protože to není vůbec eh, komplexní a skutečně ti, co vyrábí značky, tak ti eh, přebírají zodpovědnost. Jakmile máte značku, tak musíte vést odpovědnost, nebo máte odpovědnost také za kvalitu. Jak říkala paní Steller, to je její značka, čili nebudou mít žádné riziko, pokud bych eh, nebudou, nebudou eh, se vystavovat riziku, ale musí se to všechno ohlídat. Čili eh, chtěl bych, aby zpráva, kterou vytváří jinak paní Graca Bild, ale vůbec váš výbor, se zaměřil na všechny překážky, které brání dalšímu rozvoji eh, vnitřního trhu, abyste řešili tyto problémy a abyste kolektivně vytvořili tlak na komisi, aby zahájila soudní proces mnohem rychleji, pokud je to zapotřebí. Chci, aby eh, komise eh, rychle reagovala. A v případě Maďarska a mediálního zákona tomu tak bylo, ale chtěli bychom, aby tomu tak bylo i v případě zahájení řízení o porušení smluv. Děkuji. Další má slovo pan Galasky. Děkuji. Chtěl bych podpořit ten poslední bod, co říkal Paul. A chtěl bych to povědět paní Stiller, co týče konkurence všech značek. Naprosto eh, přijímáme eh, soutěž se soukromými značkami. Některé soukromé značky ale jsou dražší než eh, skutečné značky a naopak, čili není to úplně černobílé. Co říkal Paul, Eh, studie soukromých značek, je to zemevé čtení, je tam celá řada zemevých bodů. Paul nezmínil, že ve Španělsku zpráva hovoří o dramatickém snížení nových výrobků, které se dostávají na trh a naopak se tam zvyšuje počet těch soukromých značek. Je to zajímavé téma. Studie také uvádí celou řadu pozitivních aspektů. Co se týče kopírování, eh, značek a také těch eh, malobchodních značek, Pochopitelně vznikají takové případy, jak říkal Paul, jsou tady dva rozdíly. E, musí být všechno skutečně veřejné. E, možná o tom příliš neslyšíme, e, například výrobci se nestěžují na kopírování značek ze strany maloobchodníků, protože tady je určitá neochota. Tento bod se musí řešit, musí to řešit jednak naše spotřebitelé, ale co jsem říkala také ve své prezentaci, pokud je to kopírování pro maloobchodníka, tak eh, tyto informace musí mít spotřebitel co možná nejdříve. A poslední věc, eh, rozdíl maloobchodních eh, cen, ptá se na to pan Šváb a ostatní. Je to otázka, která se zaslouží detailní šetření, protože jsme vypracovali dokument, kde uvádíme důvody různých cen na trhu. Rádi předložíme tyto informace a také Paul se zmínil že by bylo zajímavé podívat se na studii, kterou provádí komise, generální ředitelství hospodářské soutěže. Je to otázka eh, značky, také to dělají oblast eh, generálního ředitelství pro finance. Mě by zajímalo, k jakým výsledkům dospějí. Zdá se, že nejrůznějších informací je, budeme mít hodně. Je důležité, abychom je všichni stejně interpretovali. Takže Dále je paní Emela Fruin, děkuji. Je obtížné odpovědět na všechny dotazy, nicméně několik věcí. Samoregulace, to je velice zajímavý přístup k legislativě, protože nebo spíše k žádné legislativě, protože samoregulace může fungovat, funguje dobře v celé řadě případů. Někdy je ale nezbytná legislativa. V tomto konkrétním případě jsme slyšeli žádost, aby vznikla národní legislativa, zároveň ovšem jsou žádosti, aby došlo k harmonizaci legislativy na vnitřním trhu, co je důležité a nechci předejít eh, výsledkům tohoto fóra na evropské úrovni Musíme mít legislativu, která je účinná, vynutitelná, musíme mít něco, co přinese výsledky, protože pokud nemůžete vynucovat tuto legislativu, tak eh, je k ničemu. Teď bych se chtěla vrátit k jednomu bodu. Dnes dopoledne jsem navštívila kolegu, který pracuje v oblasti potravin. Chtěla jsem ho přesvědčit, aby přišel odpoledne, ale řekl mi, že nepřijde a říká, udělám to, až budu v penzi. A tím jsem si uvědomila, že existuje problém výrobců, že nejsou schopni se sami bránit, protože se bojí a je tady pocit strachu, dokonce i v případě velkých výrobců. Lidé se bojí a Doufám, že se nám podaří hovořit i s ostatními organizacemi a spolu na základě skutečností k něčemu dospějeme. Já vím, že je to předčasné, to načasování není úplně správné, ale zcela jistě musíme najít řešení, aby všichni v celém řetězci měli snažší život a aby to bylo v tom konečném důsledku přínosné především spotřebitele. Pan Davis. Děkuji. Hodně věcí již bylo pokryto. Existuje ale riziko, že vás odkáží na další literaturu v oblasti kopírování, vlastních značek a tak dále. Já uh, se k tomu ale stručně vyjádřím. vás, odkážu vás na přílohu 9 bod 10, kde se mluví o rozsahu eh, vlastních značek. Je pravda, že podíl těchto eh, vlastních značek se zvýšil za několik posledních let a tento dokument se zabývá různými kategoriemi eh, takovýchto značek. Konkrétně zboží, které mají vlastní značky. Byly vydány také různé dokumenty zabývající se jednotlivými kategoriemi. kategoriemi. Máme například příklad eh, síru. Ten zaznamenal velkou změnu podílu eh, v rámci dané značky, to se týká také jogurtů. Takže eh, to nás vede do světa, kde intervence narazí na různé, různé překážky Studie dokazují, že vlastní značky mají úspěch, protože jsou velmi ceněným zbožím a jejich ceny nejsou vysoké. Také bych se vrátil k otázce koordinace CC a dalších agentur. Já bych vás ujistil, že opravdu dochází k velké koordinaci. Ta je neformální prostřednictvím mezinárodní sítě pro konkurenceschopnost v rámci OECD a také prostřednictvím bilaterálních zasedání. E, zabývají se tím různé organizace, všechny se snaží pomoct v této oblasti. Samozřejmě do té míry, do, do jaké jim to povolují zdroje, které mají k dispozici. Děkuji vám. A na závěr předávám slovo panu Stykovi. Děkuji, pane předsedo. Téma, eh, o kterém jsem mluvil já, zatím nebylo komentováno. Já k tomu řeknu několik slov. Myslím si, že problémy, které zde byly zmíněny, dokazují eh, moji tezi. Mnoho z toho, co zde bylo e, sděleno, rozdíly v cenách, kupní cena, konkurenceschopnost mezi e, maloobchodníky a výrobci, to vše jsou problémy e, hospodářské soutěže a měli bychom se, jim, měli bychom se jim věnovat. Samozřejmě zajímá mě výsledek studie CIIA. Možná dokáže, že já se mýlím. Pokud tomu tak bude, já to uznám tedy, že jsem se mínil. Počkáme si ale na tu studii. Dobře, já vám děkuji. Myslím si, že jsme si vyměnili různé názory, ehm, vyslechli jsme si bohaté příspěvky. Já také, já jsem také doufal, že si vyslechnu od zástupce um, automobilového průmyslu, zda narazili na tento problém franšízy značky. Máme zde ale i jiné otázky, které s tím souvisí. Nejde příliš o cenu, ale o tržní praktiky. A jak zmiňoval pan Alan Galaský, jde také často o výměnu informací. To vše jsou významné oblasti a ovlivňují to, jak trh funguje. My bychom se měli vším tím zabývat. A to e, připomíná to, co zmiňoval pan Stuk, a sice, že máme rámec pro e, zákony hospodářské soutěže. Nyní se dostáváme k další e, sekci, která se týká přístupu na trh a dalších aspektů. Abych se vrátil k některým překážkám, zvláště jde tedy o přístup na trh a e, překážky existující pro právo usazování. Zde máme některé výborné experty, Nejprve bude mluvit paní Patricia Hoxtraten, která je ředitelkou VAC Centra. Jde o e, agenturu pro malé a střední podniky, zabývající se distribucí potravin. Dále máme pana doktora Reinharda Freihera e, von Lioprekting. E, omlouvám se, zda špatně vyslovuji vaše jméno. Ten je e, členem Německé federace pro maloobchod. obchod. Dalším řečníkem bude pan Peter Wilhelm, který je výkonným ředitelem eh, belgické eh, agentury pro malou obchod. Také je členem Evropského výboru pro veřejné záležitosti. A posledním řečníkem je někdo, kdo není neznámý IMKU. Je, jde o přítelkyni IMKA, kterou vítáme zde poprvé v roce 2011. Jde o paní Moniku Gojens, která je eh, generální tajemnicí. Začneme tedy paní Hoxtrátenovou. Máte pět minut. Děkuji, pane předsedo. Nezávislí e, maloobchodníci s potravinami jednají na své vlastní riziko. Většinou Prosím, eh, nezapomínejte na to, že za formulou, za nějakou formulí vždy stojí maloobchodník. Obchodník má přidanou sociální hodnotu a je sociálním centrem dané čtvrti. Um, například zaměstnává handicapované lidi a tak dále. To mě tedy přivádí k prvnímu závěru. Ve chvíli, kdy by orgány chtěly otevřít přístup k trhu, v jejich eh, čtvrti nebo městě, měli by se snažit zahrnout místní podnikatele do svých plánů, protože místní podnikatele mají přidanou sociální hodnotu. Eh, přeskočíme další slide a e, zmíním se o tom, že je velmi důležité mít váš vlastní, vaše vlastní prodejní místo. Často dochází k tomu, kdy správci a developeři přehlížejí nezávislé podnikatele při přidělování prodejních míst. Většinou eh, se obracejí pouze na hlavní eh, řetězce. To mě přivádí k druhému závěru. Malí podnikatele by měli mít stejný přístup k novým trhům a měli by možnost mít eh, dobrá pracovní místa, která jim budou náležet měli by být hlavními nájemci nebo vlastnit eh, dobrá prodejní místa a to je extrémně důležité. Co je dále důležité, je nezávislé financování. Jde to totiž o nástroj pro otevření přístupu na trh. Kvůli krizi a Bazilej 3 finanční instituce se staly příliš kritické. Banky musí přestat žádat eh, obchodní organizace o příliš vysoké záruky. Záruky které v souladu s nařízením 330 lomeno 2010 totiž mohou vést k větším závazkům pro nezávislé maloobchodníky eh, s potravinami a vlastně pro všechny nezávislé eh, maloobchodníky. My potřebujeme vytvářet dobré smlouvy. Ty, za, ty eh, začínají před kontraktuální fází, před smluvní fází. Subjekty by měly mít dobré informace. Tato fáze není regulována v Nizozemsku, ale ani v Evropě. Ale máme některé dobré příklady ve Francii a Belgii. Ty bychom možná měli následovat. Dále existují smlouvy o franšíze. E, tam vzniká povinnost nabídnout e, k prodeji daný obchod za nekonkurenceschopnou cenu. Toto je považováno za překážku, která brání volné soutěži. Můj závěr k tomuto bodu je takový, že bychom měli odstranit eh, tuto doložku o nekonkurenceschopnosti po vypršení dané lhůty a měli bychom zrušit tuto povinnost prodat obchod za nekonkurenceschopnou cenu. Měli bychom také regulovat tuto předsmluvní fázi. Co se týče elektronického obchodu, zde by si komise měla uvědomit, že další podmínky by měly být stanoveny proto, aby bylo možné zachovat eh, spravedlivou soutěž. A zvláště v případě, že elektronické obchodování té se mohou využívat údaje i pro jiné účely. Takže pátým závěrem je to, že bychom se měli vyhnout nevázané kanibalizaci nebo pojídání eh, teritoria nezávislého maloobchodníka ze strany zavedených eh, značek. Co se týče přístupu k trhu a deregulaci, chtěla bych říci, že pravidla by měla být snížena. snížena. Důležité je brát v úvahu, co je vhodné a nevhodné pro nezávislé malé obchodníky. Co se týče deregulace, jednoduché zrušení pravidel není vždy vhodné pro zájem eh, mnohých malobchodníků a také spotřebitelů. Nyní se dostávám ke konečnému závěru. Podle našeho názoru volný trh pro maloobchodníky v, eh, v Evropě garantuje maloobchodníkům, eh, garantuje spotřebitelům možnost zvolit si mezi malobchodníky a velkými řetězci. Takže evropské instituce by tedy měly vytvořit eh, rovné podmínky pro všechny tak, aby všechny eh, formy maloobchodu mohly existovat a dostali svoji šanci. Abychom to mohli dokázat, budeme potřebovat podporu pro maloobchodníky, eh, které jsou malými a středními podniky. Děkuji. Děkuji vám za vaši velmi jasnou prezentaci. Děkuji vám také, že jste dodržela čas. Dále zde máme pana doktora Freiherr van Leoprechting. Ja, meine sehr geehrten Damen Vážení eh, europoslanci, vážení hosté, název našeho panelu totiž, že otevíráme trh tak, aby byl přístupný jak podnikatelům, tak spotřebitelům. To je velice případný název, protože o to nám jde, ať už 6 milionům podnikatelů nebo milionům spotřebitelů. Takže měli jsme takový monitoring, trhu, který vydal zprávu a ten vrhá světlo na ty podmínky. Je to velice dobré, že vznikla tato iniciativa Evropského parlamentu a my jako obchodníci sázíme na vaši podporu a jsme velice rádi, že ji poskytujete tady je taková klíčová funkce eh, toho maloobchodního sektoru na trhu. Já tady o ní pohovořím, tedy obchod a výrobci. To je takový krásný eh, ten maloobchod, eh, takové pojítko, které pojí výrobce a spotřebitele. Ehm, každodenní kontakt na obě strany rovněž musí vyjednávat podmínky a ceny. To se vše vlastně děje vždy eh, bezprostředně a eh, ta rovnováha by tam měla být. Proto chceme vidět ty snahy, aby eh, se vše řídilo určitými pravidly, a to odmítáme, protože nějaká přespřílišná pravidla by vedla k um, tomu, že by se hospodářská soutěž uh, naopak omezila um, a tady chci ujistit pana Švába i paní Korace Bild, že se zamyslíme, jak budeme hodnotit chování, co by problematické a jak ho budeme dále analyzovat. Dále máme spotřebitele, kteří musí mít přístup k širšímu sortimentu zboží. Tady, abych to názorně předvedl, tady budu citovat zprávy. Díky tomu, co nám poskytují eh, obchodníci, tak máme přístup ke zboží i z třetích zemí, eh, k jinému zboží a z toho ten spotřebitel denodenně těží. 14 milionů spotřebitelů má přímé, mm, jakoby těží z toho, co tomu dává obchod k dispozici, to je malý um, spotřebitel nebo velký a máme zároveň asi 30 milionů zaměstnanců v celé Evropě, takže každé sedmé pracovní místo je v obchodním sektoru. Jsme rovněž velkým motorem pro inovace, protože musíme využívat informačních komunikačních technologií a snažíme se budovat udržitelný obchodní řetězec, Kromě toho máme i ten důležitý úkol eh, dát možnost, eh, aby si spotřebitel mohl opatřit eh, kvalitní zboží za přístupnou cenu. Ale nyní další apel na vás Obchodní sektor je klíčem ke světu výrobku, ale takovýto elementární základní vztah může fungovat pouze, pokud bude mít každý obchodník e, možnost požívat základních svobod a práv, aby tam neměl překážky, aby tam měl jednoduché předpisové prostředí, aby měl možnost působit v celé Evropské unii a měl přímý přístup na trh všech 27 zemí, všech čtyř 400 milionů spotřebitelů. Tedy kapitálová obsluha um, a e, volný pohyb služeb, to je základní pilíř evropské integrace, ale většina lidí zapomíná, že dopady jakýchkoliv omezení se omezí na každém, e, se odrážejí na e, možnosti každého občana. E, tedy v roce 2003, když jsme odstranili dodatečné překážky, tak vzniklo miliony nových eh, pracovních míst. Máme však nebezpečí určité zákony, které některé členské státy zavádějí, eh, tomu hrozí. Zejména východ evropské státy zavádějí opravdu problematické mm, zákony, jež jsou nasměrovány proti zahraničním, tedy i německým eh, obchodníkům, zasahují do smluvních vztahů a zakazují um, praktiky, které jsou obvyklé v západní Evropě. Některé formáty obchodování jsou bohužel na těchto zákonech závislé a e, by mohly optimálně fungovat. Je to však diskriminující předpisový rámec a podle nás je to elementární narušení základních svobod, jež by měly fungovat na komunitární úrovni a to je zákonně zaručeno. Na eh, poslední průsvitce eh, tady bych rád poukázal na poslední drastický příklad eh, za nového zákona v oblasti daňové v Maďarsku tam se jedná o zpětně působící zákon takzvaného krizového e, poplatku, krizové daně a to je opravdu už e, do nebe volající příklad diskriminace. Děkuji. Thank you very much indeed. Děkuji. Další máme tady pana Wilhama. Um. Děkuji mnohokrát. Když jste mě představil, tak jste řekl, kdo jsem. Jsem předsedou rozvojové a investiční společnosti eh, v Belgii, v obchodní eh, společnosti v Belgii, ale jsme zastoupeni i v jiných zemích, nicméně pracuji také pro ICSC, což je Mezinárodní rada obchodních center. Zastupujeme jednotlivé zainteresované strany, obchodní centra, obchodní promysl. Vyzval jste mě, abych odpověděl na otázku, zda máme řešení, co se týče volného přístupu malobchodníků na eh, evropský trh. Všichni, kdo šli do nějakého obchodního centra, tak vědí, že v obchodních centrech eh, jsou zastoupeny eh, velcí maloobchodníci. To znamená, že obchodní centra jako taková odpovídají na tuto otázku, ale víte, že obchodní centra jsou často také kritizována za to, že Eh, zabíjejí ty malé obchůdky, jsou zakázány v celé řadě měst a nebo jsou nějak zablokovány. Čili má odpověď, eh, zda bychom měli zakázat takováto obchodní centra. Chtěl bych eh, odpovědět spíše tím, jak mohou maloobchodníci mít přístup do zahraničních trhů. Existuje celá řada podmínek, a to nejdůležitější je umístění. Dobré umístění. To je místo, kde máte velký provoz, eh, celá řada lidí je, jde do vašeho obchodu. Co je dobrý obchod, tak eh, všichni nebo obchodní centrum je hodnoceno tak, že tam eh, musí být hodně světla, musí tam být parkování, ale pro profesionály to není úplná definice. Obchodní centrum je pro nás Um, určité, určitý mix eh, těch, kteří si pronajmou prodejní plochu a těch, kteří tam nakupují. Máme velké mezinárodní maloobchodníky, většinou um, mají nízké eh, nájmy, ale generují eh, velké zisky a nebo je tam opačná formule. Čili je důležité, abyste měli dostatečnou velikost, dostatečnou nabídku pro spotřebitele, aby se mohli vybrat mezi různými značkami obvyklá otázka, zda obchodní centra eh, zabíjejí ty malé obchody ve městech. Má odpověď je ne. Ti, kdo žijí v Belgii, tak víte, že jsme eh, vytvořili nové centrum eh, v Luven Neuf, což je blízko Bruselu, kde místní úřady vytvořili takovýto mix, umožnili, aby obchodní centra ehm, lákala zákazníky. Nám se tady podařilo vytvořit eh, nebo získat eh, více než 70 milionů lidí ročně a ten profil našich zákazníků se změnil. Už eh, to není takové studentské městečko, sice tam je univerzita, nicméně tam máme i jiné typy občanů. Další otázka Zda velké mezinárodní značky a malá obchodní centra zabíjejí ty malé, malé obchodníky. Nebudu zacházet eh, do podrobností, co se týče velkých značek, nemám moc času. Chci jenom říci, že a děláte, co chcete, nemůžete se vyhnout eh, přítomnosti nových spotřebitelů. Například v Lieži jsme vytvořili naši nejlepší značku. Vím, že Britové a Irové vědí, co to je prime mark a často lidé z Francie přijíždějí v autobusech, aby si pořídili Primark, nemusí to být IKEA, ale um, Primark je tedy místo, kam lidé jsou ochotni dojíždět i z velké zdálky. Dále máme systém franchise. To znamená, že umožňujeme přístup k velkým značkám. Dále obchodní centra zabíjejí malé obchodky. Mohu vám říci, že 40 našich eh, společností, která eh, pronajmejí své prodejní plochy, jsou nezávislé společnosti. Chceme jich mít víc. Když se podíváte na nápoje, na potraviny, tak většinou ty nejdynamičtější jsou právě nezávislí prodejci. Jsou to skutečně eh, dynamičtí, například francouzští eh, prodejci. V jednom obchodním eh, centru máme tři obchodní třídy. Máme jednak nezávislé francízy, platí dvakrát více nebo mají dvakrát a půl větší obrat než v případě těch velkých obchodních značek, protože jsou velice dynamičtí. Dále malé obchody v obchodních centrech. Eh, je tomu často na hlavní třídě, ale v obchodních eh, centrech se nájmy odvíjejí od obratu. Na, dále, co je patrné, některé velké mezinárodní značky mohou snížit eh, počet nebo míru té nezávis, těch nezávislých menších značek. Eh, musíme mít tedy určitý systém vyrovnání mezi velkými a malými značkami. To by bylo zajímavé. A poslední bod. Je pravda, že obchodní centra uvalují velké poplatky za služby v případě těch hlavních tříd? Ne. Je to otevřený systém, nemáme žádný zisk z těch eh, poplatků za služby. Čili na závěr, pokud souhlasíte s tím, co jsem řekl, pokud eh, nám chcete pomoct, pokud chcete eh, zajistit vznik nových obchodních center, měli byste zabránit některým členským státům, aby obcházeli směrnici o službách, aby kosmeticky uspůsobovali například povolení, eh, která jsou uplatňována. Je tomu tak eh, ve Francii, ve Belgii, čili z hlediska plánování hospodářské soutěže se sice změnilo jméno, nicméně ty praktiky stále přetrvávají, čili tam je určitá kontrola hospodářské soutěže. Děkuji. Bylo to velice zajímavé, hlavně jste se zabýval otázkou nezávislosti. Čili v neposlední řadě Monik Goyens. Eh, ano, děkuji vám, pane předsedo, a děkuji také paní Kuraca Bild. Já jsem byla pozvána, abych poskytla perspektivu spotřebitelů a e, taky budu mluvit o perspektivě vnitřního, z vnitřního trhu. Mám pět minut a tolik věcí, o které bych si s vámi chtěla podělit. Budu se ale pokus, eh, pokusím se dodržet svůj čas vy jste byl neochoten věřit v samoregulaci, takže já vás vyzývám, prosím, dávejte pozor eh, na to, jak dlouho mluvím a zajistěte, že neporuším vaše, pravi, vaše pravidla. Takže já bych se chtěla podělit o informaci spotřebitelů, jejich přístup k trhu a zbožím a důvěra spotřebitelů. Co se týče informovanosti, trh funguje, pokud spotřebitelé mají dostatečné informace k tomu, aby si mohli vybrat. To je základ tomto kontextu bych chtěla zmínit pouze tři otázky. Za prvé, existuje v současné době trend eh, používat nástroje pro porovnání cen. Je velmi důležité vědět, že zákazníci nevolí vždy pouze v závislosti na ceně. Když eh, nahlížíme na tyto nástroje z této perspektivy, to je důležité. A za druhé, aby ta, tyto nástroje mohly být užitečné pro spotřebitele, měly by být vyčerpávající, to znamená, měly by platit pro celý trh. Za druhé, měly by být aktualizované, tedy pravidelně aktualizované. Ceny by měly být eh, pravidelně upravovány a měly by být dále přesné. To znamená, měly by být eh, měly by zahrnovat vše, například neměly by vyčlenovat nebo udávat zvlášť daň a tak dále. A za poslední měly by být nezávislé, naše zkušenost nám ukazuje, že tyto nástroje nejsou vždy nezávislé. Co se týče ještě informovanosti spotřebitelů, já jsem to neplánovala, ale týká se to značek. E, je to k něčemu, co pan e, zde zmiňoval náš italský kolega, ten už odešel, ale já bych přesto chtěla říci, že spotřebitelé se často domnívají, že maloobchodníci mají vždy odpovědnost za danou značku, co se týče bezpečnosti a kvality. Ano, spotřebitel musí vždy mít dostatečné informace. Pokud dovolíte, já budu provokativní. Co se týče značek, spotřebitelé neví, kdo vlastně vyrobil daný produkt. Pokud máme například jogurt, víte, kdo jogurt zpracovává, ale nevíte, odkud pochází mléko a do určité míry ani nevíte, kdo vlastně krmil danou krávu to eh, se týká toho původního prvního eh, producenta. To je důležité. Takže nesmíme pouze uměle rozlišovat mezi umělými značkovými a vlastními produkty eh, v kontextu informovanosti spotřebitele. Další věcí je přístup k trhu. Pokud chcete spravedlivý malobchodní trh pro spotřebitele, znamená to, že nesmí docházet k žádné teritoriální diskriminaci a ta stále v Evropě existuje. Snažili jste se například někdy koupit si lístek na metro eh, na madridském letišti a zaplatit eh, kreditní kartou? Není to možné. Stejně tak v Londýně nejsou přijímány zahraniční platební karty. Kreditní karty ze své definice slouží pro cestovatele, pro mezinárodní cestovatele a vlastně nejsou všude přijímány. To je něco, o co bychom, eh, čím bychom se měli zabývat. Spotřebitelé, zákazníci jsou často odmítáni, když navštíví například eh, nějakou internetovou stránku a, a zboží není doručováno do jejich země. Takže zákazníci eh, například nemohou nakupovat na zahraniční stránce, protože jsou automaticky přesměrováni na, stejnou, na stránku stejné společnosti v dané zemi. Eh, komise definovala pokyny, které ale dostatečně neotevírají tento trh. A my si domníváme, že obchodníci, kteří chtějí nakupovat na internetu a nabídnout své zboží eh, zákazníkům, mohou narazit na problémy uzavření, určitého uzavření trhu. A dále, víte, že když si chcete koupit přehrávač MP3 například v Německu, musíte zaplatit to poplatek za copyright, který je asi 2,56 eur. V Rakousku je to něco mezi 13 a 22 eury. To znamená, že v tomto směru existuje fragmentovaný trh, který může samozřejmě vést k různým cenám a k odmítání eh, prodávat ze strany eh, prodejců. Abychom mohli vytvořit spravedlivý trh, musíte spotřebitelům poskytnout veškeré důvody k tomu, aby ve vás měli důvěru. Stále ještě existuje problém s elektronickými platbami. Znamená to, že v současné době jsou platby na internetu příliš soustředěny na kreditní karty. Zatímco existují ale i jiné způsoby, jak platit na internetu a ty mohou být pro zákazníky bezpečnější. Jsou zde tedy obavy o bezpečnost, zabezpečení e, osobních údajů. To spadá do směrnice o ochraně údajů. Potřebujeme moderní pravidla pro moderní spotřebitele a já bych se při této příležitosti chtěla zeptat im, IMKA nebo vyzvat IMKO, aby zákazníkům poskytnu, poskytovali Eh, spravedlivou ochranu týkající se digitálních produktů. Je opravdu velmi důležité vzít v úvahu, že, toto, že taková by měla být moderní legislativa. Dále potřebujeme snadno vymahatelná práva pro spotřebitele, aby mohli se spolehnout na svá práva, které jim zaručuje Evropská unie. Děkuji. Děkuji, Monik, za vaše jasné expoze. Děkuji, že jste využila tu, této příležitosti a pokryla také mnohé aspekty týkající se naší zítřejší diskuze o e, právech spotřebitelů. Mí kolegové Ví. Já nyní předám slovo paní uh, Anne Marie, protože tady mám své voliče a to každý ví, že se jim musím věnovat v první řadě. Děkuji. Já bohužel nemám stejnou zkušenost s předsedání jako Malcolm, ale mám tady seznam řečníků a nejdříve Josef Organas. Všichni z vás budou mít pouze dvě minuty. Takže nejdříve Josef ze Združení eh, spotřebitelů na Slovensku. Máte slovo. Thank you very much. Děkuji. My jsme zaslali včas prohlášení komisi a rovněž se připomínky paní Korace Bild a tedy pouze pár dodatečných komentářů. Tak jak, jak české, tak slovenské Združení pro cestovní ruch a turistiku vítají sdělení Evropské komise, avšak podle našich analýz zdá se, že nenabízí žádná konkrétní řešení. Na začátku musíme předeslat, že ekonomický slovník musí být v celé pracovní části dokumentu unifikován. Například eh, takzvaný, takzvané reverzní marže. To pětná marže není eh, zatím reprezentativním termínem. Dále zaměřená opatření proti obchodníkům v České republiky, na Slovensku my jsme připravili stížnost komisi a zatím nemáme konečné stanovisko. Například co se týče eh, šesté hlavy, tam je naformulovaná záležitost eh, větší, vyšší výroby v komerčním odvětví. A další příklad, to je odstavec, nebo druh, druhá hlava, jedna, dvě, tři. Tam chceme pravidla pro sledování eh, platby faktur a ne eh, data splatnosti, ale data opravdového zaplacení. Zároveň nám chybí pravidla, která by eh, protěžovala národní smluvní podmínky a otázka zní, nakolik jsou jak jakékoliv právní akty vynutitelné. Chtěli bychom, aby nebyl reklam, reglamentován, tedy nějakým způsobem nastavován přílišný rámec. Ano, děkuji. Myslím si, že pochopila jsem to správně, že hovoříte i jménem České republiky, takže nevím, zda další řečník chce slovo. Ne, on bohužel musel odejít. Dobrá, máme tady dalšího eh, představitele to je přímý prodej. Děkuji, paní předsedkyně. Moje organizace je velice spokojená s takovýmto širokým záběrem vašich konzultací, který je ochoten vyslechnout celou řadu zainteresovaných stran. Já bych rád vašemu výboru položil dvě otázky. Přímý prodej je, reprezentuje asi 10 milion prodejců a 80% z nich jsou, jak možná víte, ženy. O ta, e, ano, je pravda, že my nereprezentujeme osoby, jež by byly nějakým způsobem zaměstnány na e, plný úvazek, proto je pro nás obtížné utvářet politiky. A otázka zní, e, nakolik jste ochotná, co by zpravodajka, se zmínit ve své zprávě o statusu nezávislých podnikatelů ve srovnání s obchodními prostorami a obchodníky a do jaké míry jste ochotna se věnovat otázce žen podnikatelek. Děkuji. Děkuji, bohužel mi má mikrofon, paní Korace Další dvě minuty, ob, jako obvykle, všem našim eh, řečníkům přednášejícím. A nyní pan Henrik, pan Ostrom z nízozemského združení malou obchodníků. Máte dvě minuty. Děkuji, paní Korace Bild. Pan Coens hovořila o územní diskriminaci a já bych se rád vyjádřil eh, k územním omezením pro eh, dodavatele. Tam Davis eh, z britského úřadu pro hospodářskou soutěž sám řekl, že otázka kupní síly ani není rozhodující v oblasti maloobchodního zboží. Já s tím nesouhlasím a prokážu, že dokonce i největší maloobchodník, největší nákupní skupina maloobchodníků, například v odvětví potravin, že jim schází kupní síla, aby zamezili um, značkovým dodavatelům, aby rozdělovali evropský trh. My jako organizace jsme nedávno provedli průzkum, kde e, nizozemští obchodníci si zhánějí zboží. Zda si ho zhánějí například v zahraničí. Odpovězní ne, protože tito značkoví dodavatele brání nizozemským supermarketům, aby šli do zahraničí a sehnali si určité značkové zboží levněji. Ono to z hlediska těch značkových dodavatelů je možná chytré, protože si na každém trhu tu smetanu opravdu eh, jakoby vytěží z toho trhu. Ale na druhé straně tam, kde eh, si spotřebitel chce něco nakoupit jinde levněji, tak na tom trpí ten um, nizozemský malobchodník. 3 až 15 milionů eur je by se ušetřilo, kdyby si mohli nakoupit určité zboží za hranicemi. A já chci dodat, že by bylo skvělé jak pro supermarkety, tak pro zákazníky, kdybyste vy, co by IMKO nám byli schopni pomoci a udělali z toho, z té opravdové svobody si zhánět zboží nebo nakupovat, kde se chce, opravdovou realitu. Děkuji. E, nyní předávám slovo panu Heusmanovi. Paní Heusman, děkuji paní předsedkyni a děkuji za tuto velice konstruktivní platformu která může probírat takovéto naléhavé otázky dnes odpoledne. Nejdříve bych ráda výslovně podpořila to, co zde řekl představitel firmy Nestle o tom, že vlastně schází efektivní vnitřní trh. My jsme rovněž vypracovali dokument, který hovoří o překážkách v efektivním účinném fungování vnitřního trhu a to je přesně téma eh, tohoto kola diskuse, totiž přístup spotřebitelů eh, k výrobkům. To je vlastně druhá strana mince. My jsme například zjistili, že je překážka v tom, aby mohl spotřebitel mít rychlý přístup k inovativním výrobkům. A to je z důvodu nařízení o nových eh, potravinách, které už eh, se musí provádět v celé Evropské unii a já vám dám dva příklady. Inovativní produkty pomáhají například některým spotřebitelům eh, snižovat cholesterol a nám to zabralo tři roky, čili šestinásobně déle eh, vejít na trh v Evropské unii ve srovnání s ostatními částmi světa, což eh, spotřebitelům neprospívá. Náklady na vstup na vnitřní trh jsou někdy tak vysoké, že zároveň se to váže i s otázkou nákupu maloobchodníky, že i tam je to obtížné, tak jak už řekl můj předřečník. My rovněž voláme, stejně jako maloobchodníci, po hladce fungujícím vnitřním trhu. To totiž v konečném důsledku prospívá jak spotřebiteli, tak životnímu prostředí, tak celé Evropě. A nakonec ještě k tomu, co řekla Monique Goyens, k té informovanosti. Samozřejmě, že sdílíme cíle eh, BEUK, orga, této organizace, co se týče dobré, dobrých informací pro spotřebitele. Ale k tomu značkovému zboží, o němž ona něco řekla. Pro nás je to zásadní věc, abychom informovali o původu toho zboží, ale otázka je, kolik informací, kde, v jakém formátu, jakým způsobem například můžeme to poskytovat elektronicky elektronicky. Tady není otázka, že bychom ty informace neměli, ale různé skupiny spotřebitelů si přejí například informace o e, výživných hodnotách, e, o dietách, o životním prostředí. My jsme ochotní ty informace poskytnout, ale otázka je, měly by být všechny na označení. E, tím bych tedy uzavřela. Děkuji. Děkuji za takovéto konkrétní otázky i odpovědi. A nyní pan Malcolm Weiges ze Světového, Světové jednoty e, maloobchodníků. Děkuji. Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně. Já zastupuji přibližně milion mikropodniků, čili obchodníků v rámci rozvinuté Evropy. Vyslechl jsem si různé rozhovory o nezávislosti, o maloobchodní nabídce, o obchodních centrech, hlavních ulicích. Existuje dodavatelský řetězec malých podniků, makropodniků prostřednictvím maloobchodů v Evropě a také za hranice Evropy. Měli by mít ale možnost, aby prodávali častěji, nejenom třikrát, čtyřikrát za týden a měli by mít možnost eh, konkurovat eh, takovým značkám jako je Tesco nebo Marks and Spencers. obchodní trhy také jsou propojeny s velkoobchodními trhy. Například, když se bavíme o potravinové bezpečnosti, poskytování eh, potravin a také vzniká možnost pro dodavatele z malých komunit kteří chtějí být aktivní, mají možnost, aby se zapojili do těchto aktivit. Je to skutečná příležitost. Nejen z hlediska samotné politiky, ale z praktických eh, pohledů kdokoliv vytváří malý obchod, tak eh, by měl mít možnost se spojit s novými podniky. Děkuji mnohokrát. Nyní bych ráda předala slovo všem řečníkům ve stejném pořadí, čili začnu Patricí Hochstraten, prosím. Máte k dispozici dvě minuty. Děkuji mnohokrát, budu teď hovořit holandsky. Využiji možnosti holandského tlumočení. Souhlasím. Můžete hovořit holandsky, pokud chcete, říká paní předsedkyně. Ano, souhlasím s panem Wilhelmem, když eh, hovořil o francízách. v podstatě, že se lépe vedou eh, v obchodních centrech a v řetězcích eh, ceřných společností. Tyto nezávislé osoby mají své vlastní smlouvy, mají možnost se rozhodnout, jakým způsobem uzavřou smlouvu na kolik let, to znamená, že nemusí obnovovat smlouvu, potom nejsou vázáni smluvními podmínkami, možná někteří lidé nechtějí dávat smlouvy těmto nezávislým osobám, ale z hlediska eh, nezávislých provozovatelů nebo těchto OSVČ je velice obtížné zjistit eh, legislativu všech 27 eh, členských států, především když obchodují eh, s elektronikou, tak často musí vytvářet data banky pro své spotřebitele a pokud se chtějí koupit něco v České republice, tak musí znát práva spotřebitelů v dané zemi. Protože je nemožné pro operátora, ať už je malý nebo velký, aby skutečně dobře znal legislativu všech 27 členských států. Potom vzniká otázka dodavatelského řetězce. Dodavatelé jsou vázáni legislativou v daném členském státě, tam, kde mají svůj podnik, někdy musí hledat trochu kreativní řešení. Děkuji mnohokrát. Nyní dám slovo panu Reinhardovi, Frei uh, eh, for Luprechtingovi. Nahlížíme-li na Evropskou unii jako na třetí největší ekonomický region světa, nebo chceme, aby se ním stal, tak potřebujeme růst, různíká po investování. Investice tvoří podnikatele, kteří mají spolehlivý rámec pro tyto investice a to vše spočívá na vzájemných vztazích. Proto uh, bych si přál, aby všichni aktéři v hospodářském prostředí měli spravedlivý, férový rámec a ten, aby byl jednotný, aby to bylo takový minimální základ, aby byl alespoň nejnižší společný jmenovatel společný pro celou Evropu. Proto já jsem pro plnou harmonizaci, protože pouze tehdy bude eh, harmonizovaný vnitřní trh realitou. Vzájemná důvěra je zároveň předběžnou podmínkou pro obchodníky, aby mohli dobře spolupracovat pracovat se zákazníkem. Pouze spokojený zákazník se k nám. Pouze pokud je spokojený, tak my můžeme mít pocit dobře vykonané práce. V tomto smyslu tedy plně souhlasím s paní Goyen. Jde nám o to, abychom vyžádané informace eh, zákazníkovi předávali tak, aby alternativy, jež mu nabízíme, on mohl nějakým zodpovědným způsobem zvážit. A nyní otázka vlastně zní, jak, jakým způsobem. Tady mám určité pochybnosti, zda opravdu vše uvádět na obal, zda je to nejlepší místo, zejména u malých výrobků máme mnohé možnosti v současné Evropě a já doufám, že se by mohly dostávat ty informace k zákazníkovi i v různých jiných formátech, tak, aby si opravdu byl schopen zjistit, co potřebuje. V tom smyslu bych si rád závěrem dovolil apelovat na spravedlivé rámcové podmínky, které ale nespočívají pouze v tom právním rámci. Mimo mikrofon, paní předsedající. Mikrofon, please. Zapněte si mikrofon. Já znovu i já budu odpovídat francouzsky, tedy svou mateřštinu. Chtěl bych eh, zareagovat na to, co zde bylo řečeno. Hlavní kritika, která se týká eh, komerčních center je to, že, je, že se kopírují, protože všude nacházíme stejné značky, stejné modely. Já bych chtěl zopakovat, že pro nás je důležité, aby docházelo k různým kombinacím, aby byly zahrnuty také, také malí e, obchodníci. Ve velkých centrech je snadné e, podpořit nové, nové příchozí abychom zabránili tomuto fenoménu kopírování. Je to jednodušší v centrech než na hlavních eh, třídách, protože na hlavních třídách je jasné, že ti mocní mají více prostředků než malí. Členské státy by neměly bránit eh, zahraničním obchodníkům vstoupit na trh a co se týče poznámky, kterou zmiňovala má e, sousedka po levici mezi e, dvěma subjekty franšízy, já na to nejsem obě, e, odborník, ale mohu vám říci, že jako e, developeři a vlastníci e, obchodních center je jedna strana franšízy vlastníkem e, daného obchodního místa nejde o vlastnictví značky, ale o e, vlastnictví nájemce. Já bych chtěl ještě jednou zdůraznit, že podle našeho názoru e, není snadné podporovat přeshraniční e, maloobchod. Naše orgány stále ještě nepochopily, že příchod nově příchozích subjektů na náš trh není žádná hrozba, ale naopak se jedná o příležitost. Měli bychom být otevřenější v tomto sektoru. Čím otevřenější budeme, tím více máme naději na to, že tím něco získáme. Takže musíme se, musíme se snažit bránit diskriminaci. Eh, nesmí být naším cílem kontrolovat konkurenci ani bránit nově příchozím na tento trh. Děkuji a nyní předávám slovo Monik Goyens. Děkuji, já mám tři poznámky. Za prvé, co se týče územní diskriminace a uh, odmítání prodeje, my naprosto respektujeme volby malých a středních podniků nezapojit se do přeshraničního obchodu, protože je to příliš komplikované. Co my ale kritizujeme, a to jsme zaznamenali i testovali, je to, že společnosti, které jsou přítomné v různých zemích, mají různé politiky, e, různé ceny a Eh, to vede k segmentaci trhu. Důvod, který zde byl uváděn, eh, proto, aby malé a střední podniky se nezapojily do přeshraničního obchodu. Myslím si, že daň z přidané hodnoty je hlavním problémem, kterému musí podniky čelit. To by se mělo řešit. V poslední době Eurobarometer představil studii, která ukázala, že pouze málo e, obchodníků si je vědomo takovéto právní segmentace a mm, oni by o tom informování být měli. Souhlasím s tím, že informace musí být užitečné, neměli bychom e, spotřebitele zahlcovat informacemi a také souhlasím s, tom, s tím, že musíme nalézt kreativní způsob, jak e, zákazníkovi předat informace. Jedna věc je jistá. Informace, které jsou na etiketě, by neměly být klamavé. Zde mohu odkázat na různé zelené e, značky, etikety, kdy e, jsou informace pouze na okraji. A třetí poznámka se týká přístupu za, e, zákazníků k inovativním produktům. E, neměli bychom spotřebitele mást. Spotřebitelé by měli být přístup k produktům, které jsou bezpečné a kvalitní a měli bychom rychle otevírat trhy, tak aby spotřebitelé měli e, přístup k novým produktům. Pokud e, budou bezpečné, Měli bychom být opatrní, když zavádíme samozřejmě nový výrobek na trh. Musíme dát pozor, aby splňoval veškeré důležité principy a neohrozil bezpečnost nebo zdraví spotřebitele. Děkuji, Monik. Myslím si, že bychom měli požádat pana Benčavena, eh, aby odpověděl na naše dvě otázky. Chcete se ujmout slova? Chcete se vyjádřit k tomu, co jsme diskutovali? Pan Benčavin je otcem této zprávy, zabývá se studií eh, a dozorem nad eh, trhem. Děkuji vám. I got, uh, two questions on direct... Já mám dvě otázky k přímému prodeji. Ano, jak Čína roste, stává se eh, je důležité diversifikovat obchod v Evropě a zde ano, ehm, ženy podnikatelky jsou velmi důležité, nejde pouze o tuto otázku, ale také o to, že to přispívá k růstu a konkurenceschopnosti eh, celé evropské ekonomiky. Já vám děkuji. Co se týče našeho eh, nizozemského přítele, ano, maloobchodníci by měli být možnost nakupovat kdekoliv se rozhodnou v celé Evropě. To je hlavní součástí toho, co bude obsaženo ve zprávě. Musíme podporovat volný pohyb zboží a možnost nakupovat všude v Evropě. Děkuji. Nyní Vyzývám tedy pana Benjavina. Máte nějaké poznámky? Děkuji. Ano, děkuji vám. A děkuji vám i celému výboru za to, že jste dnes zorganizovali toto setkání, které zatím bylo velmi zajímavé. My eh, spíše posloucháme, než abychom se stavili na některou stranu. Já bych měl několik poznámek. Za prvé, spravedlivé obchodní praktiky jsou, vždy spadají pod eh, zákon, zákony o, o hospodářské soutěži. Myslím si, že eh, na evropské úrovni se tím zabýváme pouze v případě, že dojde k nějaké dominantní pozici, ale to není vždy ten případ. Jedna z prezentací to na slajdu ukázala. Existují pravidla a zákony ve většině e, členských států, které se tím zabývají. Tyto zákony jsou různé, ale to, že jsou různé, neznamená, že vždy představují přeshraniční problém. Já si jenom myslím, že musíme zajistit, abychom všechna tato pravidla znali předtím, než se začneme věnovat e, této doméně a než rozhodneme, co by komise měla udělat. To je tedy něco, co jsme již začali podrobně projednávat. Další bod, eh, o kterém bych se chtěl zmínit, je to, že mezi dvěma, těma dvěma bloky existuje propojení. Celá otázka franšízy to se totiž objevuje i v řadě našich odpovědí. I v tomto případě Některé doložky v dohodě o franšíze jsou nespravedlivé a já tedy vítám tu prezentaci, která zde proběhla a týkala se toho. A v neposlední řadě ještě k tomuto bodu důkazy, které se týkají územního roztříštění, eh, ty nám dokazují, že územní roztříštěnost narůstá. Máme celou řadu příkladů, které dokazují tento problém. Nechci říci, že se musíme opět zabývat důvody, které zatím stojí. Je jasné, že my také získáváme stížnosti ze strany spotřebitelů, které se týkají toho, že nemají přístup, buď nemají přístup eh, k nějakým produktům na internetu, anebo jsou odkazováni na e, svou vlastní zemi, kde by si je měli koupit. Další bod, který se týká elektronického obchodu, je to, že ve zprávě o maloobchodním trhu je jasně obsaženo, že elektronický obchod je součástí maloobchodu. Zde mluvím za komisi, neměli bychom to považovat za eh, oddělenou činnost, o tom se zmiňovali různí řečníci během dneška a myslím si, že to musíme brát plně v úvahu. A v neposlední řadě jde o přístup. Je jasné, že implementace E, směrnice o službách vedla k určité harmonizaci, zvláště došlo k odstranění hospodářských testů. Je ale jasné, že se jedná do velké míry o místní, lokální e, otázku. My jsme se o problému zmiňovali v rámci vnit, e, malobchodního trhu a zdůraznili jsme, že jde také o přeshraniční otázku. 30 Eh, našich občanů žijí v pohraničních oblastech a přejíždí hranici za účelem nakupování v zahraničních obchodech. Pokud nebuď, nedojde k ordinaci na této místní úrovni, není možné, nebo může nastat velmi e, negativní efekt. Takže zde neříkám, že bychom e, měli plánovat i tuto úroveň, ale musíme uznat, že existují e, přeshraniční problémy a mnohé členské státy zvažují prodávat e, nebo vyměňovat si informace o osvědčených postupech o tom, jak zabránit podobným situacím. Přístup souvisí také s informovaností spotřebitelů, to je klíčová otázka. Zde také můžete využívat internet ale je pravda, a netýká se to pouze nabídek na internetu, ale také maloobchodních nabídek, například v pohraničních oblastech. Spotřebitelé typicky eh, se snaží nakupovat do určitého okruhu eh, v místě, kde bydlí. A Měli by tedy mít dostatečné informace. Nyní se dostáváme k dalšímu panelu. Ten se týká udržitelné spotřeby a energetické efektivnosti. To je mi velmi blízké, protože když se bavíme o vnitřním trhu, eh, vyvstává otázka trvalé udržitelné spotřeby. To je velmi důležité na každodenní, pro každodenní spotřebu občanů a já bych se vás nyní chtěla zeptat, nebo vyzvat vás. Co si myslíte, jaká by měla být úloha maloobchodníků v e, oblasti podpory udržitelné spotřeby? Evropští zákazníci by chtěli eh, spořit energie. Já bych nyní vyzvala pana Rodriga Guveja, generálního tajemníka Eurokopu, všichni znáte Eurokop, aby nám představil některé osvědčené postupy. Také bych chtěla zdůraznit, že proběhly různé um, studie a průzkum, možná nejsou dostatečně známé. Máme zde například eh, deklaraci o energiích, na tom spolupracoval Eurokop a my se těšíme na to, že si vyslechneme další podrobnosti. Máte pět minut. Uh, thank you very much. Is it on? Děkuji. Děkuji za pozvánku. Já budu hovořit opravdu telegraficky. Omlouvám se, mám pouhých pět minut. Tady podíváme se na tu průsvitku, kde jsou základní záležitosti, níž se chci věnovat. Za prvé, Eurocoop to je představitel velice specifického uh, typu maloobchodníka, totiž sami spotřebitelé si eh, tato družstva tam vybírají, ty představitelé a mají nad nimi na ně určitý vliv a zároveň velice specificky působíme na trhu v souladu s určitými etickými principy. Proto jsem přesvědčen, že náš příspěvek v maloobchodním sektoru je tedy velice mm, takový um, odlišný uh, z hlediska právě udržitelnosti, jak eh, environmentální, tak materiální, protože se vše opírá o naše hodnoty a o naši um, etiku. Demokratická účast spotřebitelů na volbu představitelů, um, řádná zpráva eh, těch řídících orgánů, mezigenerační solidarita, to vše my respektujeme. My nepůsobíme v zájmu maximálního zisku. I když se snažíme zisk vytvářet, tak se zejména snažíme zároveň reagovat na potřeby spotřebitelů. Omlouvám se, říká paní předsedkyně, všichni vás známe. Dejte nám příklad toho, čím se zabýváte spíš, než abyste se představil. Eh, protože to už vlastně je známo. Eh, děkuji za připomínku. My se snažíme na vše nahlížet z dlouhodobé perspektivy, proto se snažíme spolupracovat s dodavateli. Nejsme dokonalí. Pokud ale jsou problémy, tak je jsme ochotní prodiskutovat. Ale nebudeme se snažit eh, nějakým způsobem vést k celkovému snížení úrovně obsluhy nebo toho, co můžeme nabídnout spotřebitelům. Jeden z mnoha způsobů jsou vlastně výrobky té vlastní soukromé značky. My jsme v předvoji v tom vývoji některých výrobků, například výrobky um, ekologické, um, spravedlivého obchodu a tak dále. Dám vám konkrétní příklad, čím se zabývají mm, družstevní obchody. Například v Itálii máme smlouvu s organizací, která e, přejímá e, veškerý majetek, jež byl zabrán mafii a pak využívá toho, tento majetek, aby tam vyráběla například potraviny, které jsou pak právě prodávány v družstevních obchodech pod značkou těch eh, družstev. A to je jeden z příkladů, jak se snažíme zavádět udržitelný eh, model. Další příklad to je označování výrobce i u našich vlastních značkových výrobků. Tady jsme často slyšeli dnes odpoledne příklady, že se nedočteme u značkových výrobků, kdo je vlastně vyrobil. My se na vše díváme jinak. My naopak se snažíme toho výrobce tam uvést a často máme takové partnerské vztahy s dozavateli, tak, aby každý spotřebitel věděl, kdo to pro něj vyrobil. My si myslíme, že spotřebitel by měl mít nějaký kontakt nebo alespoň určité vědomosti právě o tom, zda se jedná o malého výrobce, středního nebo malého zemědělce. Rovněž doporučuji, abyste se seznámili s naší zprávou týkající se klimatických změn. Tam uvádíme některé velice významné iniciativy v oblasti udržitelnosti našich právě družstevníků. Jeden z příkladů. E, v Itálii jedna z poboček družstevních obchodů má už solární e, pohon a zároveň ale vytváří dodatečnou energii, kterou dodává i jiným obchodům. Další, například Spojené království. skupina Co-op, čili družstevních obchodů, má přes 5 tisíc obchodů, eh, skladů a úřadů a 95 energie, jež oni využívají, pochází z obnovitelných zdrojů. Zároveň bych rád na závěr ještě poukázal na to, co říkají o tom družstevním modelu jiní. V roce 2012 to bude Mezinárodní rok Spojených národů e, pro e, družstevní podniky. E, my opravdu jsme cestou k lepšímu světu. Studie ILO, Mezinárodní organizace práce, vypovídá, že my jsme odolnější vůči krizím a zároveň Um, analýza například maloobchodního trhu v Dánsku, v Itálii, tady bych mohl uvést řadu příkladů. My bychom rádi, aby vaše zpráva eh, se vyjádřila právě k tomu družstevnímu modelu jako model, který přináší lepší soudržnost, lepší eh, spravedlivé podmínky a lepší podmínky pro malobchodní sektor. Děkuji za tyto konkrétní podněty vůči naší zprávě a nyní pan Martin Feidestran, který je eh, vedoucím ředitelem pro unijní záležitosti sítě IKEA, řetězce IKEA, který už přijal model právě ochrany životního prostředí a je v předvoji ve srovnání právě s ostatními, co se týče minimalizace efektů na životní prostředí. Děkuji mnohokrát. Můžeme jít hned na další depozitiv. To je jenom odkud jsme, tak to vypadá za naší výrobnou. Tady vidíte výrobu v Evropě. Máme více než 127 tisíc spolupracovníků. Co se týče interního trhu, tady je důležitá hospodářská soutěž. Musíme zajistit, aby naši zákazníci přišli do IKEA, musíme jim nabídnout levné, dobré výrobky pro jejich domovy. Čili musíme zlepšit celý dodavatelský řetězec. Když například vidíme překážky vstupu na trh, tak eh, víme, že to má negativní dopad na naši společnost. Eh, když máme vysoké ceny pro spotřebitele, tak to znamená méně inovací, méně pracovních míst eh, a tak dále. A to znamená také méně trvalé udržitelná řešení pro naše produkty, které se odváží naše spotřebitelé domů. Čili musíme být inovativní, musíme mít trvalé udržitelný vnitřní trh, musíme mít tedy dobré zákony. V IKEA jsme začali s tím eh, plochým balením. To ploché balení eh, bylo velice výhodné pro převoz, tak jsme ušetřili peníze. Inovace nám umožňuje snižovat náklady eh, na výrobu a tím jsme konkurenceschopnější. Co se týče boron frame, vlastně používáte méně materiálu opět méně převážíte, šetříte na palivu a můžete prodat výrobek eh, z méně materiálu. Dále eh, využíváme dobrá nakládací řízení, to znamená, že můžeme zvýšit objemy převozu, eh, objemy našich kontejnerů, méně palet. Během let jsme pochopili, že ehm, úspory a ochrana životního prostředí je do ruku v ruce, nicméně potřebujeme mít eh, konkurenci, abychom eh, se stále zlepšovali. Dále trvale udržitelný vývoj doma. Musíme snižovat eh, ceny, musíme inovovat produkty, naši spotřebitelé chtějí trvalé výrobky, aby měli dobrý život ve svých domovech. Tady vidíte obrázek, dokonce tu lampu mám sebou. Je to dobrý příklad toho, jak zlepšit efektivitu výroby. Došlo k prudkému snížení ceny, může si tedy tuto lampu koupit více lidí a tím šetříme energii. Zvýšili jsme náš odbyt z 300 tisíc na 5 milionů ročně a tím ušetříme výkon poloviny jaderné elektrárny. Další diapozitiv. Náš návrh konkurence na všech úrovních eh, společnosti, abychom posílili inovace. Harmonizace, snížení administrativních eh, nákladů, abychom měli dobré ceny pro spotřebitele. A chceme zvýšit eh, zaměstnanost, investice, inovace, Harmonizace a snížení administrativní zátěže, to je jeden příklad, který vede k dobrým výsledkům. Musíme odstranit překážky, například vstupu na trh, především na vnitřním trhu. Pokud se nám to nepodaří, tak nebudeme konkurovat a nebudeme mít inovativní produkty za dobré ceny. A posílení efektivnosti trvale udržitelného trhu, jak jsem říkal, musí to fungovat na všech úrovních trhu v Evropské unii. Děkuji a máte možnost se zeptat. Děkuji, toto byla uh, švédská úspornost. Děkuji vám a já nyní předávám slovo panu Xavier Huovi, který je nově zvolený generální ředitel uh, ECR účinné reakce spotřebitelů. Uvedete nám příklady toho, jak výrobci a maloobchodníci mohou spolupracovat, aby z toho mohl těžit zákazník. Děkuji vám. Děkuji, paní předsedkyně. Děkuji, že jste mě pozvala na toto zasedání. Vy jste se zmiňovala o tom, že ECR, ECR neznamená uh, skupinu evropských konzervativců a reformistů, ale jde o uh, organizaci uč, uh, Efficient Consumer Response, účinná reakce spotřebitelů. Já bych chtěla stručně připomenout, jaká je mise ECR. Je, jde o jedinou evropskou platformu, kde spolupracují výrobci a maloobchodníci. Naší misí je spolupracovat tak, abychom mohli lépe, rychleji a levněji splnit přání zákazníků. Eh, další slide. Zde vidíte, že existuje celá síť organizací ECR. Nejde pouze o jednu z nich, ale o celou řadu, které se nachází v různých evropských zemích i jiných evropských regionech. Eh, existuje dále eh, spotřebitelské fórum, které se zabývá stejným tématem. Hlavní myšlenkou, která stojí za touto organizací, je vytvořit rovnoprávné eh, činnosti, které usilují o efektivnost a spočívají na spolupráci výrobců a obchodníků. Hlavním cílem je lépe uspokojit eh, zákazníky, spotřebitele. Na dalším slajdu ukazují příklady Eh, studie, která byla provedena před pěti lety, ale stále ještě je platná. Jde o rozdíly mezi společnostmi, eh, výrobci a malobchodníky, které přijali postupy ECR a zde se rovnáváme s těmi, které nepřijali naše postupy. Co je zajímavé, je to eh, podívat se na problém z pohledu spotřebitele. Můžete zde vidět poznámky. Eh, hodnocení bylo od 1 do 5, do 5. Společnosti, které přijaly naše postupy, byly lépe hodnoceny než ty, které je nepřijaly a hodnotili je sami spotřebitelé. Abych se zmínil pouze o některých eh, z tématů, poslední je vysoká dostupnost výrobků, samozřejmě na eh, škále maloobchodníků. Samozřejmě i zde společnosti, které využily postupy ECR, byly lépe hodnoceny, jejich zboží bylo lépe dostupné v porovnání s těmi, které zatím naše postupy ještě nepřijaly. Abych se dostal ale přímo k tomu hlavnímu bodu, na dalším slajdu ukazuji jeden příklad toho, co ECR dokázalo. Máme zde čísla eh, z Francie a Spojeného království a týká se to udržitelné dopravy. Vidíte zde čísla. Ve Francii se 13 společností zapojilo, přijalo naše postupy a procesy, které jsme vyvinuli. A to vedlo k úspoře 1500 tun oxidu uhličitého. Máte zde eh, také ekvivalent eh, v literech paliva. To stejné platí pro Spojené království. Důležité je zde to, že pokaždé, když se ECR zabývá nějakým projektem trvalé udržitelnosti, zde například eh, dopravou, společnosti se zapojí a testují a implementují tyto postupy a kroky a také monitorují eh, úspory a zisky, které, jim, které se podaří dosáhnout. Mám ještě jiné příklady, ty nejsou obsaženy na slajdu, ale já ji uvedu. Jde o předcházení plítvání. Eh, toto probíhá v současné době ve Spojeném království. I zde máme několik čísel. Společnosti, které se účastnily daného projektu, očekávají, že příští rok ušetří, lépe řečeno, zabrání eh, tomu, aby bylo vyprodukováno 75 tisíc tun odpadů. To je velmi důležité. To jde tedy zabránění produkování příliš mnoha odpadů. 150 tisíc tun eh, odpadů bude za, nebude eh, za, převezeno na skládky, to je velmi vysoké číslo. Na závěr charakteristiky ECR a význam, který ECR má pro tento kulatý stůl, spočívá v tom, že maloobchodníci a výrobci spolupracují, snaží se hledat řešení na to, jak implementovat eh, různé, jak vytvářet různé projekty, řešení které budou na konci prospěšné pro zákazníka. Děkuji vám. I would now like to welcome back Mr. Malcolm Harbour and... Nyní vítám zpět pana Malcolma Harbera a otevírám diskuzi. Chce se někdo přihlásit ještě na seznam řečníku? Máme zde ještě místa. Pokud ne, tak předám slovo paní Mary Kilber ze švédské odborové organizace. Máte dvě minuty. Here. Tack så mycket, fru ordförande. Eh, Děkuji, paní předsedkyně. Je opravdu na výsost eh, poučné být tady a poslouchat tuto diskusi. Bylo to obrovsky poutavé a opravdu celé toto zasedání se snažilo nějakým způsobem vypořádat s tou otázkou trvalé udržitelnosti ve všech aspektech, jak hospodářském, tak eh, z hlediska životního prostředí. Já se domnívám, že bychom zároveň ještě zde měli začlenit i tu sociální dimenzi. Je důležité právě pro spotřebitele, aby měl možnost uvažovat i v těchto eh, dimenzích, když se rozhoduje pro nějakou značku, aby věděl, co ta značka, co se za tou značkou skrývá. Zda se jedná o značku, jež je sociálně udržitelná. Proto se tady chci zmínit o této záležitosti, totiž možnosti toho, že bude nějaký odkaz na zaměstnance firmy, kdykoliv hovoříme například o rozvoji eh, podnikání v oblasti obchodování a té lepší trvalé udržitelnosti. Víme, že mnozí eh, pracovníci, zaměstnanci na té nejnižší úrovni nejsou ani řádně vzdělání. Často musí narážet na nejrůznější přání eh, zákazníků na změny obchodního prostředí. Zároveň jejich pracovní podmínky vedou a nebo někdy nevedou k pocitu bezpečnosti, k pocitu toho, zda ten zaměstnanec dostává signál, že například je takovým řádným reprezentantem té značky. Pokud tedy ten pocit má, tak je menší fluktuace zaměstnanců a vytváří to i podmínky k lepší inovaci, eh, k lepšímu tržnímu prostředí to vede. Mnoho švédských firm Zároveň se snaží eh, předat takový seznam základních hodnot, a to všem, včetně zaměstnanců a na všech úrovních eh, daného podniku. Kdykoliv máte pak eh, sám si za určitou značkou stát Eh, případně být jejím představitelem, tak to vždy funguje výborně. I když třeba ta značka někdy je eh, formou franšízy nebo licence ještě vyráběna, to zboží vyráběno jinými. Je rovněž nutné udržovat kvalitní sociální dialog mezi zaměstnanci a zaměstnavateli. Tedy to jsou ty dvě věci. Za prvé, trvalá užitelnost eh, rovněž budována formou sociální udržitelnosti. Děkuji a nyní eh, z Belgické platformy pro biodiverzitu máte dvě minuty. Děkuji. Já pracuji pro platformu biodiverzity v Belgii. V listopadu loňského roku jsme zorganizovali konzultační schůzku mezi 230 evropskými subjekty v této oblasti biodiverzity. Obdrželi jsme celou řadu doporučení um, které měly vést k zamezení ztrátám biodiverzity a zmizení různých eh, systémů, přírodních ekosystémů. Tedy snažíme se zamezit, aby zaměstnanci eh, se vyhýbali nespravedlivým eh, postupům a zároveň, aby plně informovali spotřebitele o způsobu výroby. Koupíte si například jablko stejně jako dnes, když byste zjistil, jaká je jeho eh, stopa z hlediska životního prostředí, nebo pokud víte, že jeho výroba je určitým způsobem nespravedlivá. Tedy otázka zní, zda by nebylo nutné, nemělo být nutné se lépe snažit vyhýbat se zbytečným obalovinám. Zlepšení rovněž eh, pracovním postupy, které budou snižovat například objem umělých hmot. A dále ta představa o ekosystémech a biodiverzitě, ta by měla být rovněž přítomna v maloobchodních prostorách, což se zatím neděje. Rovněž je to znamenitý nástroj pro maloobchodníky, kteří by sami se měli snažit o snižování uhlíkové stopy. Zároveň si myslíme, že i maloobchodníci by měli učinit krok kupředu. Jde jednak o energii, o mrhání vodou. V tom už se hodně děje, ale zatím bohužel eh, z hlediska biodiverzity ještě nikoliv hmm, se neděje dost a my rádi přispějeme. Máme webové stránky, které jsou platformou pro občany, kteří se na nich mohou vyjadřovat a my všechny zveme, aby je navštívili. Děkuji, děkuji. Eh, paní Bero a nyní paní Ilaria Savojní, poradkyně v, Evropě, v oblasti sociálních záležitostí v Eurocommerce. Děkuji, paní Koraca Bild. Já budu hovořit velice krátce, dokonce ani nespotřebuji své dvě minuty. Ráda bych připomněla nebo upozornila na určité aspekty a informovala všechny Totiž tady je důležité pro všechny sociální partnery v obchodním sektoru, aby měli společný cíl a co nejlépe sladěný postoj. To jsou obecné záležitosti, jež se pojí nikoli pouze se sociální sférou, ale rovněž s hospodářstvím. Abychom zlepšili fungování maloobchodního odvětví, tak považujeme za zejména důležité dvě záležitosti. Za prvé, skutečnost, že máme neformální ekonomiku a druhá věc, spolupráce v oblasti slaďování um, požadavků po kvalifikacích a toho, co může zaměstnanec nebo potenciální zaměstnanec nabídnout. V rámci sociálního dialogu chceme se i nadále podílet na řešení těchto zásadních věcí. Děkuji, děkuji. Chtěla bych zároveň všem připomenout, že komise eh, představí sdělení, jež se týká zaměstnanosti a že právě máme platformu v, v sociálních záležitostech, která z toho, co vím, funguje velice dobře. A v neposlední řadě slova se ujímá Malcolm Hába. Děkuji, Ana Maria. Já jsem jenom chtěl vlastně, já si rád rovněž vezmu mimochodem dvě minutky. Rád bych tedy položil nebo se podělil o své úvahy. A zároveň bych rád nějakým způsobem poukázal na to pojivo mezi těmi dvěmi posledními koly, totiž šetření eh, při velkoobjemovém provozu a zároveň sociální aspekt. Paní Holstraten, pan Wilhelm hovořili o významu nezávislých maloobchodníků a to, jak oni mohou přispět ke zlepšování spokojenosti zákazníků a výkonnosti maloobchodního sektoru. Bavíme-li se o zlepšování například účinnosti a e, zmenšování uhlíkové stopy, tak právě tady je zásadní, abychom se dělili o doporučené postupy a zároveň, abychom měli e, takové společné například možnosti eh, dopravy zboží pro spotřebitele. Já znám dobré příklady v těch malých obchodních řetězcích, v malých, eh, u malých dodavatelů. Například tam, kde bydlím já, máme místní dodavatele a zároveň výrobce potravin. A oni si zorganizovali takový společný systém, jež dopravuje přímo um, těm velkým eh, malobchodníkům. E, totiž velcí e, malobchodníci nemají vždy k distribuci systém, který by byl střižen na malé distributory. Nevím, zda tedy by to zapadalo rovněž do oblasti působnosti ECR, že by se zabývaly vztahy mezi eh, velkými a malými eh, malobchodníky. Zároveň malí nezávislí malobchodníci mohli by se nějakým způsobem združit, tak aby měli lepší kupní sílu, aby tedy byli místními vlastníky, ale zároveň, aby mohli se stát součástí většího řetězce a zároveň Třetí věc, je to hrozba nebo příležitost? Bylo by vhodné nebo by bylo součástí toho soutěživého modelu? Tady to je vlastně otázka na Petera, který už tady není. V mé zemi velcí malobchodníci si někdy nakoupí malý prodejní řetězec a pak uplatňují i své velké nákupní um, na, e, nakupují zboží ve velkém a pak ho dodávají i do těch malých obchůdků. Nevím, zda je to hrozba, nebo zda nám to všem prospěje v konečném důsledku. Děkuji, malkolme a na závěr předám slovo řečníku v tom pořadí. Nejdříve Rodrigo Hujeva z Eurocoop na dvě minuty. Děkuji. První věc, totiž sociální trvalá udržitelnost, jež byla zmíněna. Zcela souhlasím, to musíme opravdu propagovat. Máme celou řadu nejlepších příkladů právě z řad našich členů. Doporučuji, abyste se seznámili s mezinárodní zprávou Consumers International, která hovoří o zaměstnaneckých podmínkách velkých maloobchodníků. A vidíte, že ti na předních místech, to je právě eh, co-op, Itálie a Co-op Dánsko, kteří jsou vyznamenáni jako nejlepší zaměstnavatele. Dále, naši členové mají takový kodex chování, jež se týká například postupu v pracovně právním smyslu a rovněž politiku nákupu zboží, zejména v jeho východní Asii, ale i jiné mimo Evropu. Tam jsou zásady například eh, týkající se práce dětí, ehm, práv eh, pro eh, odborové organizace v těchto eh, podnicích a tak dále. Máme i zde v této sněmovně produkty typu Fairtrade, tedy nakoupené s prospěchem pro výrobce a my rovněž tyto výrobky silně protěžujeme. Struktura velkého malobchodníka a malého nezávislého, to je odpověď na otázku pana Hábra ta právě duž, družstevní struktura zaručuje jedno, místní vlastnictví. My máme přes 3,5 tisíce místních regionálních společností a e, vlastní místní obyvatelstvo. Díky této struktuře máme jednak e, tu přednost, že můžeme nakupovat zboží ve velkém pro své prodejny, ale zisky ty vracíme těm místním regionům a tak dále. Takže možná byste měli e, právě toto upřednostňovat jako model, model, který je možné doporučit. My uvažujeme globálně, ale působíme lokálně. Ten region, v němž ta prodejna je, ten těží z existence tohoto obchodu tam. Určitě mi kolegové budou souhlasit, že určitě si některé doporučené postupy z toho eh, okopírujeme nebo si Eh, je vezmeme jako příklad. Martin, dvě minuty. Eh. Děkuji vám. Je obtížné shrnout eh, to, co v IKEA děláme a co se týká sociální dimenze, dopadu na životní prostředí a tak dále. Máme celou řadu projektů v Indii i Evropě. Například v Indii máme 80 tisíc farmářů, kterým pomáháme, snažíme se pomoci vyvíjet jejich systémy. 8 milionů dětí jsme dostali do škol, prostřednictvím například projektu hraček, které jsou k prodeji v IKEA a tak dále. Chtěl bych zdůraznit jednu věc, a sice konkurenceschopnost na všech úrovních EU. Eh, e Je důležité moci efektivně eh, konkurovat jeden druhému, musíme být schopni inovovat a mít někoho za vašimi zády, kdo vám pomůže. To platí pro malé i větší malou obchodníky a já bych řekl, že právě to nás vede k tomu, abychom inovovali. Snažíme se nabízet zákazníkům lepší produkty, to byl pouze jeden z příkladů toho, jak můžete ušetřit eh, energie. Já tedy říkám, jakkoliv ehm, to řekneme, vždy skončíme u toho, že konkurence schopnost je hnací sílou eh, naší, eh, naší politiky. Nyní předávám slovo panu Xaviehuovi. Máte dvě minuty. Ano, já navážu na to, co řekl pan Harber. ECR se snaží reagovat na potřeby malých a středních podniků. Existuje jedno partnerství, které v současné době ve Francii vytváříme. Vytváříme partnerství mezi ECR ve Francii a FF což je Federace malých a středních podniků ve Francii. Snažíme se vytvořit takzvanou Tour de France. Omlouvám se za ty, kteří nemluví francouzsky, ale všichni to asi pochopí. Jde o sdílení skladu a dopravy. Takže abych, pouze abych se zmínil o dobrých postupech, které existují. Ale je to ještě důležitější eh, pro, S, eh, pro malé střední podniky z jednoho dalšího důvodu, a sice proto, že se zaměřujeme na všechny regiony. Některé regiony, například Británie ve Francii, jsou daleko ode všeho a potřebují mít své vlastní zdroje, aby mohli přežít. Aby zde um, maloobchodníci mohli přežít. Další bod, který bych rád zmínil, je otázka trvalé udržitelnosti. Víte, že ECR Europe je zároveň um, fórem pro spotřebitele v Evropě. V současné době byly vydány dvě usnesení. Jedno se týkalo mražení a druhé deforestace. Naše organizace ECR Europe eh, vzala tyto dvě usnesení a snažili jsme se je podpořit. Snažili jsme se zjistit na úrovni jednotlivých členských států, které projekty by se mohly ubírat tímto směrem. Takže na závěr Uvedu jeden příklad eh, z oblasti odlesňování, to zmiňoval také Martin. Využívání například dřevěných palet. Existují i jiné alternativy pro dřevo na výrobu těchto palet a ve Francii se touto otázkou zabýváme. Jde o použití jiných materiálů, ehm, složených vláken a tak dále, které by si používala místo dřeva na výrobu těchto palet. Děkuji. Děkuji vám. Já bych chtěla ukončit eh, tento blok, který byl pro mě velmi důležitý, tak, že se s vámi podělím o něco, co nebude významnou součástí naší zprávy, ale přesto je to důležité pro mne osobně. Chtěla bych se vás zeptat dodavatelů, maloobchodníků, pracovníků, spotřebitelů, spojte se a bojujte proti plítvání jídlem. Jde o něco, kde sdílíme odpovědnost – je to naše ekonomická i ekologická odpovědnost a já vám za to děkuji. Nyní bych chtěla uzavřít tento blok. Nejprve se zmíním o tom, že já jako zpravodajka a jsem si jistá, že i jiní kolegové to se mnou sdílí. Eh, shledala jsem tento blok velmi inspirující a také zajímavý. Šlo o velmi dynamickou a interaktivní výměnu názorů. Já jsem si ani nemyslela, že dojde až k takové konfrontaci, ale každopádně to pro nás bylo velmi zdravé. Hlavní věc, kterou jsem si zapamatovala z dnešního zasedání, je ochota. Ochotu e, ukázaly určité organizace, které zde byly zastoupeny, a jde o ochotu vést dialog, který bude založen na faktech, údajech a ne pouze na ideologii. My se budeme snažit spolupracovat konstruktivně a nalézt řešení, které vytvoříme pro evropské občany. Já za to děkuji všem organizacím, které zde byly dnes zastoupeny, eh, které zde dnes promluvili. Doufám, že ostatní se k nám připojí. Každopádně eh, se to týká také Evropské organizace spotřebitelů. Já bych se chtěla stručně zmínit o eh, některých věcech, které zde padly. Mluvíte zde o hybné síle, e, voláte po akci, chcete rozšířit e, pole působnosti na služby a zboží. Chcete, aby, úl, aby byla uznána nízká inflace, snaha o nízkou inflaci. Eh, musíme se snažit o udržení nízkých cen a máme zde také otázku toho, zda si spotřebitelé vybírají pouze na základě ceny nebo ne. Eh, je zde také snaha o harmonizaci a respektování současné legislativy. Musíme zabránit testům, certifikacím, dvojitým standardům, různým výkladům a tak dále. Já jsem velmi vděčná za všechny konkrétní příklady, které zde padly a Budeme se těšit na další. Hlavní problémy zabraňující volnému pohybu zboží a služeb, to o tom se také zmíníme. Padly zde velmi dobré příklady toho, co brání pravidlu, eh, právům eh, spotřebitelů ve 27 členských státech, eh, co jim brání v přístupu na trh. Také se zmínila otázka obavy a strachu, který existuje v dodavatelském řetězci, to bychom neměli popírat a měli bychom se tomu konstruktivně věnovat. Dále zmiňovala se potřeba e, obnovit důvěru v dodavatelský řetězec a já bych k tomu chtěla pouze stručně říci, co mě napadá, co můžeme dát do naší zprávy. Jde rozhodně o implementaci a vymáhání existující legislativy, nátlak na členské státy implementovat eh, Eh, směrnici o službách. Vyzveme komisi, aby se plně zapojila, aby monitorovala a vymáhala současnou legislativu. Dále budeme usilovat o odstranění materiálních překážek, které jste zde zmiňovali. Jde například o právo usazování. Mm, zmiňovali se zde také postup pro eh, řízení pro porušení eh, pravidel. Myslím si, že bychom tyto, tyto řízení měli urychlit a udělat je efektivnější. Někteří z vás eh, žádali více legislativní, zase míně, méně zákonů, někteří eh, usilují o seberegulaci, samoregulaci. Um, někteří usilují o kodex chování. Komise se zmiňovala o tom, že zákon o hospodářské soutěži není dostatečný. Možná zde máme i různé názory od nezávislých subjektů a my se těšíme na to, že budeme spolupracovat s komisí úžeji a budeme se nalézt, eh, snažit nalézt řešení pro evropské občany. Co se týče udržitelnosti, vyslechli jsme si několik dobrých příkladů eh, od sektoru, který opravdu velmi vítáme a chtěli bychom vás podpořit. Jsem si jistá, že to bude v naší zprávě velmi pozitivní. Nyní bych vám chtěla sdělit také načasování eh, do budoucna. Tento dialog bude pokračovat. Jediné, co nemáme, je čas, ale máme ochotu eh, poslouchat a s vámi dále diskutovat. Budeme mít výměnu názorů eh, ve výboru pro vnitřní trh v únoru. Lhůta pro mne eh, je 2. březen, do které musím eh, vytvořit tuto zprávu. Poté proběhne debata ve výboru pro vnitřní trh 21. a 22. března. Pozměňovací návrhy budou předány do 24. března a poté proběhne hlasování ve výboru 13. dubna a na plenárním zasedání v květnu ve Štrasburku. Doufám, že budu schopna uh, tento časový harmonogram splnit. Já vám děkuji za vaši účast, děkuji Malcolmovi za to, že mi svěřil předsedání tomuto zasedání a doufám, že zůstaneme v kontaktu. Well, Anna Maria, um, can I just thank you? Nakonec bych chtěl poděkovat jménem všem Anne Marie, že přišla s tímto projektem, že všechny pozvala. Já vím, že vám pomáhali stínoví zpravodaje, bohužel ne všichni jsou přítomni, ale také se zapojili do diskuse. Víme, že jsi chtěla naslouchat jako zpravodajka. Všichni jsme dnes velice bedlivě naslouchali. Nyní bude tvým úkolem začlenit některé to myšlenky do zprávy, nicméně tento návrh přichází právě včas. Je dobré, že tady máme také pana Božovena eh, z komise, který se zabývá touto oblastí a pocit, eh, který se odnáším z této schůze, nevím, zase jsme přeskoumali skutečně celý maloobchod a jak funguje na vnitřním trhu, co přináší spotřebitelům, jak obecně funguje. Je to zcela jistě součást určité nápravy celkového fungování, nicméně se budeme dále eh, budeme dále hovořit se zástupci, kteří se dostavili na tuto schůzi, co se týče vztahů mezi podniky, co se týče sdílení nejlepších praktik, sdílení informací, která bude přínosná pro spotřebitele, nebude kazit hospodářskou soutěž. Já si myslím, že je to velice poučné, může se to zohlednit i v jiných ekonomických sektorech. Čili já jsem hodně pochopil, hodně jsem se toho dozvěděl. Chtěl bych poděkovat Ani Marii a budeme pokračovat naší schůzi s naším výborem zítra v 9 hodin ráno.